Good morning, everybody. Um, thank you. Ráno. Děkuji za to, že jste se všichni dostavili dnes dopoledne. A ostatní se jistě postupně připojí. Obzvlášť vítám mezinárodní experty, kteří urazili velký kus cesty, aby sem dosta- se sem dostali. A také členy se výboru Kult, Adroa a další externí hosty. Budeme hovořit o restituci kulturních statků, zájmu naležení spravedlivých řešení v otázce ukořistěného umění. Washingtonské principy, což byl první e, přístup na základě soft law, jim si měli, měli znovu e, získávat umělecká díla, e, uloupena, zabavená nacisty vyžaduje, aby těch 44 účastnických států dosáhlo spravedlivých restitučních řešení. Teď si připomínáme také výročí Terezínského prohlášení. Jehož zaměření je, jsou právě tyto restituce. A také prosazovat větší rovnováhu mezi těmi nárokujícími žadateli a stávajícími držiteli. Terezínská deklarace rovněž zopakovala základní morální princip, že umění a kulturní statky zabavené nacisty by měly být vráceny obětem nebo jejich následníkům. Došlo k explicitním snahám redefinovat některé pojmy, to, co znamená to spravedlivé, férové vyřešení, protože zatím nejsou žádné standardní procesy pro zpracování e, nároků a žádostí. Ty se stále liší v různých zemích, dokonce i mezi různými muzejními institucemi. A nejsou žádné standardní definice toho, co představuje ztráta. Toto slyšení následuje po usnesení parlamentu o přeshraničních nich eh, eh, eh, nárocích, kterou vedl výbor pro právní otázky. A zpráva z vlastního podnětu odsoudila nedostatek evropské legislativy a mlhavost stávajícího mezinárodní práva v této oblasti a vyzval komisi, aby vytvořila e, etický trh, tak, e, z kterého e, bude zajištěna, zajištěný původ, tak aby bylo možné je vystopovat a získat. Zpráva a usnesení zdůrazňují význam Evropské unie při prosazování due diligence a férových postupů v umělecké oblasti. Nacisté a jejich spojenci a kolaboranti eh, ukořistili miliony uměleckých objektů, eh, obzvlášť ale nejenom od židovských rodin. Množství eh, knih, rituálních objektů, archivu a dalších skutečně sahá do milionů. A co se týče soch a e, maleb, těch je více než 60 tisíc a mnoho z nich stále eh, chybí. A eh, to eh, samozřejmě není přesné číslo. A samozřejmě i další fašisté a kolaboranti nacistů, když se k tomu přidají, tak je to ještě více. Ten, ten jev neskončil druhou světovou válkou, ale trvá i nadál, nadále. A s tím pádem přetrvává i uh, to kořistění uměl. A já chci nyní dát slovo panu Svobodovi, který je bývalý předseda a zpravodaj e, této zprávy Jury o přeshraničních nárocích. Takže prosím, máte slovo. Děkuji. Paní předsedkyně je pro mě nesmírnou ctí a potěšením být znovu v této budově a na tomto výboru jakožto bývalý předseda a zpravodaj pro tuto zprávu k dnešnímu tématu. Zároveň vím, že e, jsem tady takový trošku předskokán před dalšími řečníky, a takže se omezím jen na několik poznámek. Vy jste, paní předsedkyně, již zmínila, že uplynula dvě desetiletí od té doby, kdy 44 států schválilo takzvané washingtonské zásady, což je prohlášení dotýkající se restituce u uměleckých děl, které byly konfiskovány nacistickým režimem. A hovořila jste o obsahu těchto principů. Stojí za zmínku, že Německo a další státy se snaží se těmito principy řídit, ale pouze Rakousko je učinilo, je vtělilo do zákona. Také bychom si měli připomenout iniciativu z roku 2003, iniciativu parlamentu, přeskoumat právní rámec pro eh, tedy svobodného eh, pohybu zboží. Jehož eh, vlastnictví je nějakým způsobem předmětem sporu. A parlament se zaměřil na nedořešené problémy týkající se soukromých nárokovatelů ve vztahu k uměleckým dílům opět tedy, které byly ukořistěny v průběhu druhé světové války. Od té doby k něčemu eh, se, se něco začalo dít. Vy jste již zmínila to usnesení Evropského parlamentu, to nedávné. A rovněž bychom si měli připomenout, že v květnu 2019 po usnesení parlamentu komise vzala na vědomí, že tato speciální otázka si vyžaduje obzvláštní pozornost a že bychom měli vypracovat řešení, která zprůhlední eh, trh umělec, uměním a zejména poukázala na některé nezbytné povinnosti původu, výzkumu, registrace a je pravdou, že dnes s digitálními technologiemi, které máme, technologiemi, které máme k dispozici, není skutečně žádná výmluva k tomu, abychom měli eh, podrobné informace k dispozici o eh, těchto uměleckých dílech ukořistěných nacisty. Když narazíme na, růz, narážíme na různé právní problémy, o tom bude vlastně celé toto slyšení, jen chci zmínit Eh, některé konflikty zákonů, různé eh, promlčecí lhůty, s tím, že nejenom soukromní žadatelé s tím mají problém, ale i vlády samotné. Protože mnoho z těchto situací má přeshraniční dimenzi. A vlády, které chtějí zastupovat nebo pomoci svým občanům, tudíž rovněž mají problém prosazovat eh, ty nároky stejně tak jako soukromní nárokovatele a oběti. Já myslím, že nyní nastal vhodný čas k tomu, abychom se chopili této výzvy, která zatím nebyla dotažena do konce, nebyla úplně vyřešena. To znamená, eh, abychom poskytli evropskou instituční podporu. Dlužíme to těm, jimž byla tato umělecká díla zabavená, a také našemu vlastnímu svědomí. Nezapomínejme, že byly ukořistěny nejen nacisty a nejen v průběhu druhé světové války. Tento jev pokračuje dokonce i nadále v mnoha různých ozbrojených konfliktech a válkách po celém světě, naposledy v Iráku a v Sýrii ale například také na Krymu po jeho okupaci Ruskou federací. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám laskavě, pane předsedo. A nyní přejdeme k diskuzi s našimi experty. A ta bude, bude pozůstávat ze tří panelů. Jednak restituce uměleckých děl z druhé světové války, dále otázka standardizace a dále hledání společné půdy v otázce regulací. A každý z těchto panelů bude předsedat některými uh, jedním z expertů. Vážené dámy a pánové, já vás nejprve srdečně vítám. Děkuji moc krát panu Svobodovi za jeho úvod a eh, zejména eh, děkuji za vypracování usnesení, eh, které jsou zcela v duchu toho našeho dnešního setkání a popisují cestu vpřed. Dovolte mi prosím provést vás tímto prvním panelem ve své mateřštině. Předem bych chtěla poděkovat šesti expertům z tohoto panelu kteří jsou zde velice vítáni a kteří budou pokračovat v diskuzích a přednesou nám svůj vědecký a osobní pohled. V tomto prvním panelu eh, máme bohužel k dispozici pouze jednu hodinu a z tohoto důvodu eh, vás nechám rovnou promluvit. Všechny vás vítám a prosím vás, abyste se omezili na pět minut, protože chceme potom mít ještě příležitost k tomu, abychom kladli otázky. A na to bychom si tedy měli vyhradit půl hodiny. Takže půl hodiny na ty prezentace a potom 20 až 25 minut by měl být prostor na diskuze. Takže e, ještě předtím, e, než dáme slovo prvnímu řečníkovi, dovolte mi jednu velice osobní poznámku. Já pocházím z Duriňska, z německé spolkové země a mám velice osobní vztah k tomuto tématu e, vzhledem k tomu, že na zámku Friedenstein v Gotě jsme měli velice cenou uměleckou sbírku stovek obrazů a existuje katalog ztrát, Eh, od, ohledně každého uměleckého díla, eh, který eh, tam byl obsažen. Nicméně to je pouze jedna část toho problému. Takže, jak vidíte, mám velice osobní vztah k této problematice, již se budeme dnes věnovat. Já zdravím tu první panelistku, paní Pauline Berde Perignon. Vítejte. Je pravnučkou Joela Strause, který umřel v roce 1930, slavného sběratele a e, velký vzor e, mnoha sběratelů 20. století. E, paní šlo o režisérku a autorku, která prováděla i výzkum rodinného dědictví a výzkum svých prapředků a Prosím nyní eh, o slovo. Děkuji. Já budu mluvit francouzsky. Děkuji za to, že jsem zde mohla vystoupit. Má zkušenost není vůbec profesionální, protože já nejsem výzkumnice, ale před třema lety jsem zahájila tyto výzkumy a dnes bych se ráda podělila o svou stávající zkušenost, kdy požaduji u Německého muzea o navrat uměleckého díla. Řeknu vám, s jakými problémy jsem se setkala a jak se mi podařilo najít obraz, který byl odebrán mému pradědečkovi. Jedná se o portrét dámy z 18. století. Já jsem hledala na internetu a když jsem tam napsala jméno svého pradědečka Joel Strauss, tak jsem hned eh, našla tento obraz na lostart.de a kdyby neexistoval tento portál, tak bych nikdy ten obraz nenašla, takže to bylo skutečně uh, něco mimořádného. V roce 1953 byl objeven tento obraz eh, ve východním Berlíně. Eh, byla tam také jeho historie, ale bylo to velmi lakonické. Já sama jsem hledala v pařížských archívech, v berlínských archívech a také v archívech v Koblenz. Podělala jsem se o to eh, s jedním člověkem z muzea tu práci jsem odvedla tedy sama a sama jsem jela do Drážďan, abych se podělila o výsledky svého výzkumu. Ta zkušenost není opravdu jednoduchá, protože já jsem měla pocit, že se musím omlouvat. Musela jsem například vysvětlit, jaké byly protižidovské zákony za druhé světové války. Já jsem se musela vracet v čase, abych vysvětlila za jakých podmínek byl ten obraz zabaven. A to není opravdu jednoduché, protože je třeba vyprávět historii rodiny, je třeba vrátit se k těm antižidovským zákonům a je to velmi traumatizující. Je to eh, první případ eh, nacistického uloupeného díla pro toto muzeum. Já jsem se podívala také do rodinných archivů, abychom získali originální dokumenty. Muzeum uznalo, že se jedná o případ uloupeného uměleckého díla. A potom ta výměna s muzeem probíhala dobře, pracovali jsme skutečně společně, dělili jsme se o informace. Je pravda, že nové informace jsem přinášela spíše já. Dále to začíná být komplikovanější, protože jsem neměla nic k rozhodovacímu procesu a k tomu potom muzeum nic nedodalo. Takže já jsem nevěděla, jak dlouho bude trvat, ten, než bude to dílo navráceno, kdo rozhodne a na základě jakých kritérií. Takže asi po roce, po více než roce, jsem musela aktivovat francouzské diplomaty, a kabinety nejvyšších státních orgánů, abych eh, pochopila, co se vlastně děje a abych měla také možnost, jak urychlit postup. Muzeum mi řeklo, že je potvrzeno, že se jedná o uloupený předmět, ulupené umělecké dílo, ale to je pouze začátek celého procesu. Já nemám advokáta, já jsem sama, objevila jsem svět archivu, strávila jsem tam spoustu času. Nežádám o pomoc, ale je pravda, že se nacházím v takové trošku kavkovské situaci, kdy nevím, kdo rozhoduje o čem a v jakých lhůtách a nemám žádného konkrétního partnera, který by mi řekl, jak to vypadá, jak se to má odvíjet. <clears throat> Takže pozitivně je, že existuje a tato webová stránka, která mě umožnila najít tento obraz. A je také dobře, že archivy jsou otevřeny všem, což umožnilo mně jako neprofesionálce získat potřebné důkazy. A další pozitivní bod to jsou služby muzea, které byly skutečně kompetentní a upřímné. Problém je, že ten proces není jasný a není zde ani jasný kalendář. Ani správních orgánů a, a že třeba státní orgány mají omezenou kompetenci v těchto věcech. Děkuji vám moc krát za tuto prezentaci a nyní dáme slovo druhému hostu a to je paní Ann Weber, kterou tady vítám. Je zakladatelkou a spolupředsedkyní eh, Komise pro uloupená umělecká díla v Evropě, což je mezinárodní expertní všeobecně prospěšná organizace, která spolupracuje s vládami, muzeji a knihovny po celém světě a vyjednává, o nich, vyjednává s nimi o směrnicích o restituci a restitučních postupech. Tato komise už dosáhla navracení 3,5 tisíce kulturních předmětů. Jsme zvědaví na to, co nám povíte a máte prosím pět minut. Před 21 lety v roce 1998 26 zemí podepsalo washingtonské principy o skonfiskovaných předmětech. Za účelem identifikace těchto předmětů a e, zveřejnění tohoto seznamu online, abychom nalezli spravedlivé řešení pro oběti nacistů. Před deseti lety v roce 2009 všech ze 28 zemí Evropské unie podepsalo Terezínskou deklaraci, která znovu stvrdila washingtonské principy a zdůraznila, že férové řešení znamená restituce obětem nebo jejich dědicům. Navzdory těmto závazkům pouze pět zemí Evropské unie provedlo výzkum e, uloupených uměleckých předmětů a zveřejnilo jejich seznam seznam. A pouze pět zemí v EU má eh, proces vznášení eh, nároků a pouze čtyři evropské země mají zákon, který umožňuje restituce z veřejných sbírek. Bez výzkumu a jeho publikace rodiny nenaleznou uloupené předměty. 90% toho, co hledají, se stále pohřešuje. A i pokud to najdou, bez evropského právního nebo regulačního rámce, ne, kdo, kdo má rozhodnout, jestli si je můžou vzít. Většina vlád z principu odmítá restituce a nenabízí ne, ne k ním snadnou cestu. A i v těch několika málo zemích, které mají národní proceduru, nejsou vždy spravedlivá řešení dostupná. Jednou z takových zemí je Nizozemsko, které zavedlo předpisy, které ochraňuje muzea, aby nemuseli navracet uloupené předměty. Zájem muzea eh, je zvážen oproti zájmu eh, žadatele, restituenta a je, je považován za vyšší a muzeum si potom může předmět nechat a restituent nedostává žádnou kompenzaci a nemůže se odvolat. Dvě z těchto pěti zemí, Británie a Nizozemsko, nyní spochybňují, zda mají platit právní předpisy pro dědictví. Mnoho zemí, jako Francie, mají zákony, které brání muzeím eh, navracet předměty a muzea si nepřejí, aby se tyto zákony měnily. Současná situace znamená, že nároky přímo často se obracejí na muzeum a muzeum rozhoduje. V Německu je národní panel, který je pouze na odvolání, takže německá muzea rozhodují, zda se bude restituovat nebo ne. To není v Evropě nic neobvyklého, ale je neobvyklou formou spravedlnosti, aby vlastník uloupeného předmětu měl pravomoc činit tato rozhodnutí. Jestliže se uloupené, uloupený předmět nalezne v soukromé sbírce, tak šance na navracení je velice nízká. V Evropské unii nemá žádná soukromá instituce nebo jedinec právní povinnost navrátit uloupené zboží nebo tento problém vůbec řešit. A v mnoha zemích Evropské unie mohou tato díla bez následků prodat. A to tež platí pro obchod s uměleckými předměty. Christie's a Sotheby's akční síně, aukční síně nemusí ani e, odpovídat na e, žádosti o navracení. Výsledkem je, že 75 let po válce je uloupené zboží velice těžko dohledatelné a velice těžko se schání spravedlnost. V Evropě nejsou standardní procesy pro vznášení a nároků a řízení. Neexistují standardní opravné prostředky, neexistují univerzální definice eh, ztráty uměleckého díla. Eh, nárok může být odsouhlasen v jedné zemi, ale odmítnut v jiné zemi. A nebo odmítnut v téže zemi jinou institucí, přestože okolnosti ztráty jsou identické. Výsledkem je nahodilost a nespravedlnost, a to i tam, kde nároky jsou nesporné. Já vám teď eh, ukážu několik příkladů. Tohle eh, je pět ze 135 obrazů starých mistrů, které Česká republika v roce 2003 vrátila vnukům zavražděného majitele. A tohle je 10 ze 78 obrazů, které nebudou Českou národní galerii vráceny, protože český restituční zákon umožňuje restituci pouze přímým potomkům. A e, vlastníci byli e, zavražděni i s jejich dítětem a vnoučetem, nic ani, a ostatním příbuzným Česká republika upírá právo na tato díla. Některé vlády odmítají restituovat úplně, například Itálie. Tohle je obraz skonfiskovaný v Rakousku v roce 1938 a nyní se nachází v muzeu v severním Itálii. Tenhle obraz byl uloupen ve Francii v roce 1941, teď je v muzeu v Miláně. Muzea nepopírají, že jde o uloupená díla. Dokonce uvádí v katalozích jména majitelů, ale Itálie nerestituuje uloupená díla. Stejně jako Polsko. Tenhle obraz uloupený v roce 39 je v Národním muzeu v Poznaní. Muzeum připouští, že byl, zjištěn, že, že byl získán od jednoho z nacistů, eh, ale Polsko nerestituuje díla, takže rodina nemůže tento obraz dostat zpátky. Jak spravedlivě na, na, na, zacházejí muzea s nároky. Tohle je obraz z roku, zabavený v roce 41 v Rakousku. Teď je v Německém muzeu, kterého odmítá vrátit. A tohle je obraz v ve stejném německém muzeu, zabavený v Holandsku v roce 1941 a z morálních důvodů se muzeum uvolilo ho vrátit. Jak je to s uměním, které se nalezne při obchodu s uměním nebo u soukromých sběratelů? Tohle je obraz eh, zabavený v roce 1941 ve, ve Vídni a byl nalezen u obchodníka s obrazy starých mistrů v Londýně. Tohle je obraz uloupený téže rakouské rodině, který byl loni dražen v aukční síni ve Vídni. Aukční síň odmítla diskutovat o tomto nároku s odůvodněním, že nemá zákonnou povinnost tak učinit. Tohle je další zabavený obraz z Vídně, který byl nalezen v aukční síni ve Vídni letos v říjnu, pouze před šesti týdny. Prodejce a aukční síň už odsouhlasili nárok a obraz bude navrácen do Vánoc původní rodině. Současná situace je tak trochu jako jako ruleta. Způsobuje obrovskou zátěž eh, žadatelů a neporozumění, Tě, to jsou lidé, kteří desetiletí trpěli. Není v tom konzistentnost, není v tom transparentnost ani spravedlnost, neexistují opravné prostředky a ne, nikdo nemá zodpovědnost. Zkrátka tady váhy spravedlnosti nejsou správně vyvážené. Je to současný vlastník uloupeného díla, kdo většinou rozhoduje o tom, zda bude spravedlnosti učiněno zadost nebo ne. Takhle ale Evropská unie většinou nevnímá koncept spravedlnosti. Smyslem Evropské unie je vytvářet celoevropské standardy a zákony a je zásadní, aby se se současná situace změnila a aby ke spravedlnosti měli přístup všechny oběti nacistů. Vy, Evropská unie, máte tu pravomoc k tomu, abyste to realizovali. Děkuji moc krát za tyto příklady reálných situací. A já teď přejdu k třetímu hostu, to je pan Tako Dibic, který od roku 2016 je generálním ředitelem Rijksmuzea v Amsterdamu a předtím byl ředitelem oddělení starých mistrů v Christie's v Londýně. A pan Dibic nám teď přednese pohled muzeí na tuto situaci. I jeho prosím, aby dodržel časový limit pěti minut. Děkuji moc krát. Dámy a pánové, budu mluvit anglicky. A budu hovořit za nikoliv všechna muzea eh, evropská, neměli bychom zapomínat na eh, horory, na hrůzy holokostu, což je součást evropské historie. Součástí holokostu, holokostu bylo eh, naprosté zabavení veškerého majetku obětí, čímž byli připraveni o svou identitu. A muzea jsou součástí paměti toho, aby se nezapomí, nezapomínalo. A muzea by měla neustále zkoumat svou minulost objekty, které mají ve sbírkách a sdílet eh, tyto objekty v co nejširším měřítku. To je výzkum, který samozřejmě nikdy neskončí, protože eh, nikdy ne, nesmíme zapomenout. Součástí toho je také restituce majetku původním majitelům. Muzea jsou jakousi kolektivní pam- pamětí, evropskou pamětí a jsou naplněna osobními příběhy. A součástí jsou i příběhy eh, z druhé světové války. A eh, Muzeum Rex má sedm výzkumníků, kteří zkoumají díla, eh, která mají eh, nejasnou minulost, asi 100 tisíc objektů, procházíme je systematicky a jakmile máme výsledky, tak je okamžitě publikujeme. To je eh, záležitost kterou bychom měli zkoumat spolu s majiteli. Měli bychom také pořádat výstavy na toto téma, abychom nezapomněli na hrůzy druhé světové války. Děkuji. Děkuji moc krát za tuto perspektivu jednoho muzea. A nyní dáme slovo čtvrtému expertovi. Je to pan Richard Aronovic v roce 1997 přišel jako specialista na impresionismus a moderní umění do Sotheby's a v roce 2003 se stal ředitelem a vedoucím kurátorem galerie Ben Uri, Londýnského muzea židovského umění. Potom jako European Head of Restitution se vrátil do Sotheby's v roce 2006 a je specialistou na výzkum provenience z let 1933 až 1945. Prosím, máte slovo. Dámy a pánové, já jsem výzkumník, pracuji v Mezinárodním auční organizaci Sotheby's a jsem součástí restitučního týmu, který by byl založen v roce 1997. Mé Eh, akademické ehm, vzdělání. Ehm, není eh, právnické, nejsem právník, ale měl jsem nicméně hovořit o perspektivě stávajícího majitele, který zjistil, že to, co vlastní, bylo potenciálně ukořistěné ehm, v roce 39. Ale podívejme se nejprve na tom, o čem ten výzkum je, a na čem vlastně lidé jako já pracují. E, vlastně po celé dekády, ne století e, před tím, e, těmi washingtonskými principy, to souviselo zejména s dvěma věcmi, které souvisí s prodejem nebo výzkumem uměleckých těl. Jednak získání eh, eh, výzkum, kdy se eh, snažíme něco vystopovat až k původnímu ehm, ateliéru ehm, daného umělce a nebo případně nějakému královskému ehm, vlastnictví tohoto uměleckého díla. Od konference v roce 1998 o aktivech z doby holokostu Ovšem tento výzkum eh, nabral trošku jiný eh, odstín, eh, troš, v něčem diametrálně odlišný od původního zaměření, kdy šlo o prodejnost. Teď se zaměříme na vystupování celého řetězce vlastnictví mezi lety 35 a 45 a to, co nejkompletněji. Samozřejmě náš konečný, i když nerealizovaný cíl je získat úplný řetězec až k momentu zabavení. Samozřejmě, že nepřístupnost některých eh, dokumentů znemožňuje vytvořit úplnou historii za toto období. Ale navzdory té problematičnosti při eh, přístupu k dokumentům se často podaří doplnit hodnotné informace k tomuto zboží, respektive k těmto produktům, které se často dostávají na mezinárodní umělecký eh, trh tyto informace často pomohou vyloučit určité nároky vyplývající z tohoto období, ale um, um, jsou tu samozřejmě, je, zůstává tu samozřejmě určitá poskvrna nedořešeného vlastnictví. V roce 2019 eh, někdo, kdo zjistil, že má eh, jak ta, takovéto nedořešené eh, vlastnictví, není eh, samozřejmě přímým eh, pachatelem. To znamená, že je jaksi vystaven velmi komplexním eh, etickým otázkám. Stávající majitel si to často koupil dlouho před washingtonskými principy z roku 98, v době, kdy prostě ty, tyto nároky nebyly možné. Nebo od roku 98, ale vůbec nevěděl o té složité historii tohoto díla, protože třeba jeho zdroj nebo předchozí agent nebo majitel neprovedl eh, potřebný výzkum o původu, anebo protože se objevily nové informace. Právníci by obvykle to eh, po, označili za nákupy v dobré víře. A najednou se objevuje situace, kdy je to spojeno s, se strachem, s obavami, s nejistotou, dokonce i, i, i s tím, že si ta osoba náhle připadá, jako by měla nějaký spolupodíl na těch hrozných událostech, které se děly. To jsou samozřejmě otázky, na které narážíme. A vzhledem k tomu, kolik času uběhlo od nacistické éry, nemusím vám připomínat, že napříč Evropskou unii existuje v podstatě nedostatek formálního právního postupu na vyřešení těchto otázek, žádný právní základ z kterého by bylo možno vycházet při jednoznačném určení vlastnictví. Ale washingtonské principy nám dávají alternativní morálně etický rámec, jímž lze řešit vyřešení problému. I když stávající e, plnění toho duchu se až dodnes opíralo spíš o dobrou vůli stávajících vlastníků. Ale e, jen velmi málo kdy stávající majitelé odmítají nebo nejsou vůbec ochotni se e, účastnit nároku e, v duchu washingtonských principů, samozřejmě tam, kde je to nějakým způsobem jednoznačně ospravedlněno nějakým dokumentem. für Děkuji moc krát za tuto prezentaci a nyní dávám slovo pátému panelistovi. Srdečně tu vítám pana Žeroma Benezecha. Doufám, že to správně vyslovuju. Je vedoucím státním úředníkem francouzského předsedy vlády. Od roku 2014 je ředitelem Komise pro odškodňování obětí, na, a to na základě antisemických zákonů platných během okupace. Prosím, máte slovo na pět minut. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání, které svědčí o pozornosti, kterou věnujete loňské iniciativě pěti zemí Rakouska, Francie, Spojeného království, Německa a Nizozemska. Těchto pět zemí má vládní orgány, které se věnují vyhledávání a navracení eh, kulturních statků, které byly zabaveny za národního socialismu. A máme různé komise, Beretende komision v Německu, rakouskou komisi, francouzskou komisi, také komisi britskou a holandskou. A ty se rozhodly, že se spojí do sítě, aby společně podnikali kroky a sdíleli informace. A to není úplně jednoznačné, protože to je otázka, která je v kompetenci národních států. Týká se jejich historie a jejich kolektivní paměti. A politiky navracení kulturních statků v těchto zemích eh, přímo vyplývají z vývoje jejich národů. A já vám chci říct, jak vznikla tato síť a jaké má cíle a jak vypadá po roce fungování. Výchozím bodem byla konference v Londýně v roce 2017, jejímž cílem bylo proskoumat kroky, které byly podniknuty od Washingtonského prohlášení 1998. Eh, britský minister umění v úvodu této konference řekl, nebo řekla tedy paní ministrině, eh, že a se to zatím příliš nezměnilo. Co se změnilo od Londýna? Máme před sebou ještě spoustu práce, i když došlo k určité změně po washingtonském prohlášení. Některé oběti mají pocit, eh, že ta řešení, ta spravedlivá rovná řešení nejsou přijímána, ale změnilo se odhodlání lidí, kteří jsou v těchto komisích, mají větší zkušenosti a vědí, že hledání těchto uloupených děl je dlouhé a obtížné a že nadnárodní spolupráce může pomoci tento problém vyřešit. Vzhledem k geografickému roztříštění a rozložení těchto obětí. Eh, k tomu se ještě přidává to, že i ta díla jsou na různých místech. Je úplně běžné najít je někde daleko eh, vzdáleného od místa, kde byly původně zabaveny, buď třeba v muzeu, v knihovně nebo u nějakého soukromého, u nějaké soukromé osoby. Poradní eh, panel který byl vytvořen na základě konference z roku 2018, vytvořil síť těchto pěti komisí a ta přijala akční plán. Pokud o fungování této sítě, tak jsme rozhodně nechtěli vytvářet další byrokratickou vrstvu. Komise se rozhodly, že vždycky jedna z nich bude zastávat ten trvalý sekretariát, francouzská komise, která letos slaví 20. výročí své existence zajišťuje ten trvalý sekretariát v roce 2019 a Rakouská komise to po ní převezme od 1. ledna 2020. Sekretariát se opírá o sítě referentů, kteří jsou v rozhodovací pozici v těchto komisích. A tady jsou výsledky. Nejdříve jsme se udělali takový přehled toho, co odlišuje jednotlivé komise, jaké mají různé kompetence, jaké mají různé postupy a také jak interpretují washingtonské principy. Cílem nebylo sjednotit tyto mechanismy, ale vysvětlit rozdíly rodinám obětí a pozorovatelům. Také jsme zveřejnili tuto příručku. Já jsem tady přivezl několik výtisků, jsou tamhle na stole. Tam se vysvětluje, jak ty komise fungují, vysvětluje to rozdíly těchto, mezi těmito komisemi, aby se zlepšil přístup eh, ke stávajícím mechanismům. Možná by tato příručka mohla také inspirovat jiné komise. Také máme zpravodaj, který prezentuje aktivitu komisí a schrnuje případy, které byly předmětem zkoumání v našich zemích. Především eh, ti, kteří hledají původ děl a eh, lidé, kteří se věnují restaurátorství a obchodu s uměním, eh, nás čím dál více sledují. A jsou zde také odkazy na takové stránky, jako je lootedart.com a tak dále to propojení do sítě je podle mě reakcí na nedostatek prostředku, protože když máme tu síť, tak je to efektivnější a to výzkumníci pochopili velmi brzy. A stejně tak je dobré sdílet eh, databáze a digitální archívy. Když propojíme výzkumníky a údaje, tak tím získáme další trumf, protože se tím vytvoří prostředí, které podporuje obě dvě tyto oblasti. Děkuji. für Ihre Děkuji moc krát za tuto prezentaci. A děkuji za ty materiály, které jste sebou přinesl. A nyní dám slovo paní Agnes Perestegi, ale eh, je to poměrně tragické. Eh, ona měla spoždění ve vlaku, takže se sem nedostala včas. Doufáme, že se ještě dostaví a já tím pádem eh, musím říci, že budeme flexibilní. Vy tedy v případě, že dorazí včas, tak ji ještě začleníme do průběhu naší diskuze. Paní Perestegi je právničkou, která se zabývá uloupenými uměleckými díly v druhé světové válce. Přijela ze Spojených států a jak říkám, pokud dorazí, tak si ještě poslechneme 19 let působila v Komisi pro navracení uměleckých děl a byla předsedkyní této komise do srpna 2019. Momentálně je předsedkyní židov, projektu digitální konzervace židovských děl. Jak říkám, bylo by to velice zajímavé, já doufám, že to ještě stihne. Jsme nicméně tak kreativní, že eh, přejdeme rovnou na profesora Velera, který eh, bude eh, moderovat diskuzi s poslanci a ostatními kolegy a experty a který nás bude provádět touto debatou, až eh, dokud nedostane slovo další panel. působí na právnické fakultě univerzity v Bonu eh, pro občanské právo a právo na ochranu kulturního dědictví a je vedoucím institutu eh, německého a mezinárodního eh, procesního práva. Založil Německý institut umění a práva IFKUR v Heidelbergu v roce 2016 a od té doby organizuje každoroční Heidelberské konference o právu a umění. Pane profesore Velere, mám, máte nyní slovo. Já vás také prosím, abyste dodržel časový limit a doufám, že teď začne zajímavá diskuze. Děkuji vám moc krát paní předsedkyně, dámy a pánové. První panel tohoto důležitého slyšení se zabýval naléhavou otázkou restituce zboží uloupeného za druhé světové války. A je mým potěšením být moderátorem tohoto panelu. Už se nějakou dobu snažíme a nadále se budeme snažit z různých perspektiv hodnotit, jaká je momentální situace a co by se mělo a mohlo udělat na úrovni Evropské unie. Jsem pevně přesvědčen, že všichni chceme podporovat a usnadňovat eh, proces restituce eh, uloupených děl původním majitelům. Zároveň eh, evropský Čtí zákonodárci mohou jednat pouze v rámci svých kompetencí, tak jak jsou definovány evropskými smlouvami. A myslím, že jsme od začátku zajedno v tom, že potřebujeme integrovaný přístup na evropské úrovni i na úrovni členských států, abychom mohli toto téma řešit. A kromě toho, jak je nasnadně, evropští zákonodárci budou jednat na základě základních práv, obecných principů evropského práva a principů právního státu. Výzkumná služba Evropského parlamentu připravila studii eh, přeshraniční restituční nároky na uloupené umělecké předměty a díla a v této studii jsou zmíněny některé možnosti, jaká opatření učinit na evropské úrovni. Například modifikovat eh, obchodní legislativu, pokud jde o uloupená díla, pak jsou tu podpůrná opatření pro efektivní a uspokojivější implementaci washingtonských principů z roku 1998 a tato opatření by mohla zahrnovat mimo jiné eh, nezávazné eh, nezávazné, nezávazné revize restitučních zákonů ohledně nacistických eh, uloupených děl v zájmu nalezení spravedlivého a férového řešení. Vytvoření Evropské agentury na ochranu kulturního majetku, která by mohla hrát roli v, řeš, v alternativním řešení sporů o restituce a potom je tu také otázka ochrany osobních údajů a výjimky z omezení transferu dat na základě eh, nařízení GDPR. A připomínám úvodní ustanovení 158 eh, tohoto nařízení, které se přímo zabývá výzkumem eh, holokaustu. Těším se na otázky poslanců výboru Jury a děkuji vám moc krát. Takže já bych chtěla zahájit diskuzi a ptám se, kdo z kolegů by chtěl položit otázku a přihlásit se o slovo. Paní Melchior, prosím. Děkuji za to, že jste se dostavili. Zmínili jste, že není dostatečný právní, legislativní, tedy základ evropský, nebo by se v tom něco dělalo, nebo aspoň ne dost. Co bychom my, jakožto parlament, mohli dělat, abychom šířili osvědčené postupy, případně další otázky? kromě legislativy jako takové. Uh, Pokud mohu rovnou odpovědět, kompetence Evropské unie, jak víme, jsou omezeny zásadami evropských smluv a my musíme zohlednit tyto limity, musíme je splnit. Jednou z možností by bylo modifikovat například prodejní zákon ve vztahu k uměleckým dílům, tak by bylo těžší je dostávat na trh eh, a aby, nebo například zvýšit nároky na due diligence ze strany prodejce, možná i kupujícího, a sladit a harmonizovat nápravné prostředky. To by byla jedna z možností, evropského legislátora v rámci evropských kompetencí ve vztahu k tomuto tématu. Další mimo legislativní eh, prostředky by mohly být usnesení, rezoluce, tak jak byly zmíněny už dříve. I když to není přímo legislativní nástroj, tak je to velice důležitý eh, nástroj na eh, evropské úrovni, na kolektivní úrovni, abychom lépe dosáhli lepších, spravedlivých, férových řešení pro oběti holokaustu a jejich dědice. A třetí velmi konkrétní bod se týká otázky ochrany údajů a jejich limitů. Jak jsem zmínil na úvod, tak samozřejmě, že existuje um, obecná um, směrnice o ochraně údajů, ale podle toho článku 158 víme, že členské státy mohou předávat údaje, když to slouží k historickému výzkumu, zejména výzkumu, eh, který je navázan na holokost. A já myslím, že Evropská unie by mohla jít v tomto bodě dál nad rámec pouhého, ehm, pouhého povzbuzování členských států, aby něco dělali, tak eh, bychom skutečně mohli lépe ehm, povzbudit tyto otázky, omezit nejistotu, pokud jde o výzkum o původu, jak jsme o tom předtím hovořili. Děkuji. Další otázku má paní Edge Stadler. Zdravím, děkuji. Paní předsedkyně, já jsem eh, rakouská poslan, poslankyně evropská a eh, původně v Rakousku jsem se zabývala i tématikou eh, koncentračních táborů a nacistického období. Nesmíme zapomenout na to, co se dělo za holokaustu i v době, nebo zejména v době, kdy antisemitismus je na vzestupu v Evropě. Musíme proti tomu bojovat, ale i tak myslím, že je potřeba něco dělat v oblasti těchto ukořistěných děl. A paní Perignon správně řekla, že není žádný jasný postup a často panuje velké zmatení. Takže a pan Dibec, který je tedy ředitel muzea, také správně řekl, že muzeum je kolektivní pamětí. Ale spravedlnosti musí být učiněno zadost. To je první požadavek. A Potřebujeme jedno, jednoznačný postup. A ve vašem muzeu, muzeu, chci se zeptat, máte nějaký postup ve vašem muzeu, máte nějakou takovou spolupráci s dalšími muzeji, když, se, když přijdou nějaký lidé a řeknou, tohle je bylo ukořistěno, ehm, existuje nějaká spolupráce s jinými, protože někdy nejde o to, že bychom vraceli, ale abychom jasně řekli, že, je to, že to bylo uloupeno, teď je to tady, ví se o tom a že oni chtějí eh, jasné prohlášení. A teď jde o to, jak řešíte, když někdo se dostaví a řekne, že, že to bylo eh, ukořistěno. My máme samozřejmě postupy výzkumné. Když jsem mluvil o té sdílené paměti, kolektivní paměti. Tím neříkám, že by měla být, to není to tež, jako že jestli je restituce nebo ne. Když děláme výzkum, tak my spolupracujeme se všemi stranami, mohou to být i žadatelé, protože my chceme získat co nejvíc informací a pak máme možnost aktivně tyto informace předat vládě, publikovat to na našich webových eh, stránkách. A nyní vytváříme také štítky v celém muzeu, aby bylo jasné, jaký je statut jednotlivých, jednotlivých objektů. A v blízké budoucnosti budeme spolupracovat i na výstavě s jiným nizozemským muzeem ve spolupráci a začali jsme s tím výzkumem na základě objektů, eh, čili je u jednotlivých objektů, a to skupina asi 1500 eh, obrazů, ale pak jsme to také udělali pro některé perokresby, kdy jsme zahájili určitý přístup, eh, kdy jsme byli vlastně kdy za, začínáme tím sběratelem, vnímáme to z toho pohledu sběratele. A to je vzhledem k tomu objemu většímu, ale také je to snadnější u uměleckých objektů, které jsou hůře identifikovatelné, je pracovat na základě sběratele, nikoli na základě objektu. To je trošku technická otázka, ale existují jasné postupy. Pokaždé, když je nějaká sbírka dokončená, publikujeme tu zprávu, předáme to komisi, kterou organizují, spoluorganizují muzea. Je to jakási společnost, asociace muzejní a k tomu existují určité pokyny ohledně toho, jak provádět výzkum a co publikovat a co ne. A je třeba říci, že Rijksmuseum je největší um, umělecké muzeum v Nizozemsku a máme tudíž větší možnosti alokovat těch sedm výzkumníků pro mnoho menších muzeí v Nizozemsku a jinde jsou výzkum, možnosti výzkumu daleko menší. Takže alokova, alokace fondů skrze Evropskou unii by také pomohla stimulovat tento výzkum a udržet ty diskuze při životě a tím i tu paměť. Já, jak jsem předeslal, nejsem právník. A někdy je to taková velice jaksi eh, složitá záležitost a někdy musíme přihlížet k té lidské stránce. A to, co tu zaznělo ohledně té, toho pocitu ztráty, ze strany žadatele, to, že vám nikdo nemůže pomoci, tomu by měli státy věnovat daleko větší pozornost. Jakmile to vnímáme pouze jako soudní spor mezi dvěma stranami, tak dokud tohle budeme dělat, tak se nikdy příliš daleko nedostaneme. Danke, ich frage auch immer uns. Děkuji. Já se ještě ptám eh, moderátora, nebo prosím další. Děkuji, já bych chtěla zareagovat na to, co jste říkali. Já si myslím, že jeden ze zásadních problémů je, říkala to už Polín, že žadatel se obrátí na muzeum, nebo my se obrátíme na muzeum, ale eh, jednak muzea nejsou právníci, nejsou experti na tyto záležitosti. Takže žadatelé přijdou a eh, Rijksmuseum patrně bude mít experty, ale většina muzeum nemá žádné experty, kteří by mohli nároky řešit. Žadatel vůbec neví, kdo bude jeho nárok posuzovat. Nikdo není pověřen řešením tohoto nároku. Proces je netransparentní a nikdo netuší, jak dlouho to bude trvat, kdo se tím bude zabývat, jak to bude vyřešeno a na jakém základě to bude vyřešeno. Takže zdá se, že Evropská unie by mohla nějak poskyt, eh, vytvořit standardizované procesy posuzování pro celou Evropu eh, v Rakousku nejsou žádné takovéto postupy. Existuje eh, panel posuzující žádosti, ale ten eh, pouze pokrývá 14 muzeí a eh, žadatelé mu nepředávají žádné informace, jsou z toho procesu vyloučení. Takže pokud najdete svůj obraz v nějakém jiném muzeu v Rakousku, a těch je hodně, tak netušíte, s kým máte mluvit. Můžete se obrátit na ředitele muzea, ani na úrovni vlády neexistuje standardizovaná procedura a je zásadní, aby existovala. Musí existovat transparentnost a zodpovědnost v rámci celého procesu, aby všichni na obou stranách věděli, s kým vlastně komunikují. V roce 2000 na Vilniuském fóru se všechny země EU zavázaly vytvořit kontaktní místo v každé zemi ohledně e, děl uloupených nacisty na vládní úrovni. To se ale nestalo. Zdá se mi tedy, že všechny tyto závazky, které učinily evropské země, by měly být přijaty i na této úrovni a e, kdyby existovala evropská agentura vytvořená za účelem řešení těchto otázek, tak by to mohla být právě agentura, na kterou by se dalo obracet. pokud by země dostály svému závazku a vytvořili kontaktní místa, tak agentura by věděla, o koho jde, mohla by každý rok vydávat zprávy o stavu výzkumu a zacházení s uloupenými díly, protože, pane Dibici, Muzeum odvádí fantastickou práci, ale nevím, kolik lidí mimo tento sál tuto práci zná. Takže bylo by skvělé, kdyby veřejnost věděla, že Muzeum má takovéto badatele, země by mohly podávat zprávy o tom, kolik výzkumu probíhá, co se publikuje, co se nepublikuje, co bude publikováno, kolik žádostí o restituci bylo obdrženo, kolik jich bylo zpracováno, kolik jich bylo zamítnuto. Děkuji, pan Lagodinský, prosím. Děkuji moc krát. Já jsem Lagodinský za Zelené z Berlína. Pane Velere, otázka na vás. Někteří z nás jsou tady noví, nebo mnozí z nás jsou tady noví, protože jsme noví europoslanci. Vaše, vaši zprávu z roku 2017 ne všichni znám. A já bych chtěl položit specifičtější otázku. Jaké právní překážky vidíte například v německém právu? Jenom tak například. Co brání takovýmto restitučním požadavkům? Mohl byste uvést, na čem přesně bychom měli pracovat? Tedy bez ohledu na naše evropské kompetence, na čem by se mělo zapracovat. Bylo by to velice užitečné. Děkuji za tuto naprosto zásadní otázku. Já se domnívám, že čelíme všude stejným překážkám, ať už jde o německý právní řád, nebo francouzský, nebo jakýkoliv jiný. Zejména je to problém nabití v dobré víře, které je nějakým způsobem umožněné podle platného práva. Potom je to důkazní břemeno, eh, které většinou musí být eh, zavedeno na straně žadatele, máli úspěšně obstát se žádostí u soudu. A většinou je to ještě problém s promlčecí lhutou. To jsou ty tři body, které jsou podle mě nejdůležitější na úrovni hmotného práva. Potom je samozřejmě další otázka a my se snažíme ji rozvádět v té zprávě. Ta otázka zní, jak z pozice zákonodárce na tuto situaci zareagovat. Všichni si uvědomujeme problém retroaktivity zákonů, to způsobuje sama o sobě překážky a problémy a princip právního státu nám říká, že musíme respektovat eh, limity toho, co lze na legislativní úrovni vykonat. Tím neříkám, že s těmi třemi body se nedá dělat nic, ale patrně by bylo úspěšnější eh, zabývat se budoucími transakcemi a nikoli měnit zákon týkajících se minulých transakcí. No to je tedy jedna myšlenka, na které pracujeme v naší zprávě. Zapracovat na budoucích transakcích na úrovni obchodního práva. A to si myslím, že Evropská unie by měla kompetence regulovat. Nevznikl by potom problém s retroaktivitou zákonů. Dalo by se to tedy eh, skombinovat s několika dalšími opatřeními a to si myslím, že by byla správná cesta vpřed. Děkuji vám. Děkuji, pan Lebreton se přihlásil o slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji těm, kteří vystoupili za jejich příspěvky. Nicméně chybějí mě tady čísla. Chtěl bych vědět, eh, kolik eh, uměleckých děl u Loupry nacisté v letech 1933 a 45. Máme nějaké poměrně přesné hodnocení, to je první otázka. A druhá otázka je, kolik z těchto uměleckých děl bylo už dodnes navráceno. Myslím si, že tato čísla by nám umožnila pochopit eh, rozsah problému. A třetí otázka, když jsem si vás pozorně vyslechl, tak jsem pozoroval různý přístup. Někteří hovoří o navracení to jsou ti, kteří sedí po mé levici. A další, kteří jsou na mé pravici, mluví spíše o očkodnění. Jsou obě dvě této řešení přijatelná. Jestli jsem to správně pochopil, tak se nehovoří pouze o navrácení, ale jako o alternativním řešení se hovoří také o očkodnění. Děkuji. Děkuji. Za to, velmi důležité... Question... Děkuji za tyto velmi důležité otázky. Myslím si, že První část nejlépe zodpoví paní Anne Weber a tu druhou část eh, Jerome Benešest. Takže Anne, můžete pokračovat? Kolik toho bylo ukradeno, to vlastně nikdo neví. Uvádí se spousta čísel. 600 tisíc. Ukradeno, ještě nenalezeno. Nikdo nezná odpověď na tuto otázku a spousta děl byla vrácena spojenci na konci války do země původu, ale ne majitelům. Asi 1500 eh, bylo navráceno eh, ve Francii, 4000 v Holandsku, 4000 v Rakousku a tak dále, ale to je pouze jedna část. A zbytek směřoval na mezinárodní trh s, umělí, s uměním a něco spojenci na konci války nenašli. Takže já mohu říci, že ze všech rodin, které zastupujeme, a pak jsou ještě rodiny, které zastupuje někdo jiný tak na základě nevědeckého výzkumu 90% děl, které hledáme, zatím ještě nalezeno nebylo. A hovořím o sbírkách, které mají třeba 20 až 2000 děl, takže 90% z těchto sbírek ještě nebylo nalezeno. Je to buď někde v soukromých sbírkách, anebo v muzeích, které neprovedly průzkum nebo nic nezveřejnili. Děkuji. A druhá část otázky se týká očkodnění nebo kompenzace v rozporu tedy s navrácením Žerom eh, Benešes. Já bych jen doplnil otázku toho hodnocení ve Francii. Eh, zpráva Mateoli odhaduje, že se jednalo asi o 100 000 děl, ale je to také velmi obtížné. Abych doplnil tu odpověď. 60 tisíc děl bylo potom znovu získáno po druhé světové válce. 45 tisíc bylo navráceno z těch 60 tisíc, takže asi 15 tisíc děl pořád ještě zůstalo, které byly tedy získány zpět, identifikovány ve Francii. Většina z nich, asi 13 tisíc, byla prodána v aukcích a 2000 byla, bylo dáno do sbírek muzeí. To je tedy jedna část a pak jsou zde další díla, která jsou třeba v muzeích, a která odhalila samotná muzea a pak jsou jiné předměty, jiné objekty v soukromých sbírkách. Pokud jde o to očkodnění nebo tedy navrácení, to jsou dvě velmi odlišné odpovědi. I z hlediska těch rodin je to zcela odlišné. A odpovídá to dvěma různým situacím. Můžeme navrátit dílo, pokud víme, kde to dílo je, pokud bylo tedy lokalizováno. Říkám tedy teoreticky, protože, a teď hovořím pouze za Francii, máme kodex eh, o národním bohatství, a tam, jakmile se nějaké dílo dostane do národní sbírky, bez ohledu na to, jakým způsobem se tam dostalo, tak už není možné jej z té sbírky výmout a navrátit ho. Tak v současné době ta situace vypadá takto správně právního hlediska, ale může se změnit. Pokud je tedy dílo lokalizováno a může být navráceno, tak ve Francii a i v jiných zemích, která jsem zmiňoval, které jsem zmiňoval, může ta odpovídající komise rozhodnout o navrácení tohoto díla. Mnoho děl už bylo vráceno, jistě nedost. A to je tedy první cesta. A pak je zde situace, kdy se rodina obrátí na komise a řekne, my jsme měli v obýváku obraz My to můžeme tím pádem identifikovat podle třeba nějakých fotografií, ale nevíme, kde je. A tady jediný prostředek, který máme k dispozici, je očkodnění. Což není úplná tedy náhrada a náprava situace, ale to navrhuje francouzská komise a počítají s tím i jiné komise. Děkuji. Myslím, že také musíme vzít v úvahu to, že je zde praxe navracení ze strany veřejných vlastníků, kteří mohou disponovat svým majetkem, jak chtějí a my všichni doufáme, že to udělají podle vlastních morálních standardů. A pak je zde oblast těch soukromých majitelů. A myslím, že tomu by nám mohl nejlépe říci Richard Aronovic. A tam to očkodnění hraje větší roli než navrácení Pane Aronovici, chcete k tomu něco dodat? Děkuji. Podle mé zkušenosti v Saudabies většinou, když k nám někdo přijde prodat nějaké dílo a my zjistíme, že je to nevyřešený nárok na ukradené dílo z nacistické éry, tak dochází k vyrovnání. Většinou se dohodnou, že společně prodají toto dílo a prodejní cenu si rozdělí, tedy strana nárokovatele a strana současného vlastníka. Takže většinou toto vypořádání je takovýmto řešením, alternativním řešením tohoto sporu. Je to velmi praktická interpretace washingtonských principů. Je to pragmatické, často časově intenzivní, ale poměrně rychlé řešení historicky složitého sporu mimo soudní síň. Takže je to velmi pragmatický přístup. Většinou tedy si obě dvě strany rozdělí výnos z prodeje. Někteří tady hovořili o statistikách. Je možná dobré vědět, že v mém případě v Evropě, kde se v Paříži, v Miláně a také v Londýně prodávají díla. Máme jich asi 15 tisíc každý rok a tam zjistíme, že třeba 45 až 55 odpovídá těm ukradeným z nacistické éry a třeba 20 z nich ještě nebylo lokalizováno a nebylo ještě dořešeno, takže to musíme potom řešit my tímto způsobem. Děkuji. Tak já bych ještě sama chtěla učinit poznámku k počtu těch eh, uměleckých předmětů. Já si myslím, že v budoucnu se budeme muset zabývat také tím, že o mnohých se vůbec neví, eh, jak, jaký je eh, původ obrazu nebo uměleckých předmětů v rámci, ten takový případ, v rámci procesu eh, Golet, eh, tam eh, vyšlo najevo v průběhem toho procesu, které muzeum obdrželo dotyčný majetek, ale to byla pouze malá část umění uloupeného nacisty, které mělo připadnout tedy lokálnímu muzeu. Takže i do budoucna bude důležitá otázka dokumentace původu, aby se dal prokázat nárok a tady konzultace jsou velice důležité, takže tolik ten, ten vztah mezi státními orgány a soukromým sektorem. Tady je důležitá i role Evropské unie kterou bychom v závěrečném summary měli zohlednit. Máme ještě chvíli se, na to se o tom zamýšlet, máme ještě 10 minut. Pan Svoboda se přihlásil ke slovu, prosím. Děkuji. Já bych měl otázku Předchozí otázka se ptala na právní překážky, zejména na překážky zejména na prohlášení paní Weber, která říká, že Evropská unie má kompetenci k tomu, aby vyřešila tyto problémy. Tady jsme ale v oblasti občanského práva a pokud vím, evropské kompetence v oblasti občanského práva jsou značně omezené. Takže e, já bych se chtěl zeptat právních expertů, jestli jsou si stoprocentně jistí, že všechny tyto problémy, které byly zmíněny, e, počínaje promlčecí lhutou a tak dále, jsou opravdu v legislativních kompetencích Evropské unie. Tak jestli můžu odpovědět na tuto otázku, to je právě ten problém, který jsem se pokusil zdůraznit na začátku svého projevu. A sice, že musíme respektovat limity kompetencí, které byly členskými státy svěřeny Evropské unii. A skutečně existují určité limity, zejména v oblasti občanského práva, ale na druhé straně máme mnoho nástrojů, jako je obchodní právo a další, které se dotýkají, hluboce dotýkají občanského práva. Samozřejmě si uvědomujeme to, že kompetence Evropské unie, mezi ně patří především to, co se týká eh, zlepšení jednotného trhu, velice obecně řečeno. A já si myslím, že bychom měli eh, zajít eh, až na samý okraj těchto limitů kompetencí a myslím si, že tam je prostor na to, abychom se přenejmenším zamysleli nad nástrojem e, souvisejícím s obchodním právem. Těžší je to, pokud jde o majetkové právo a obecné procesní právo, e, o důkazní břemeno a promlčecí lhuty. Já s vámi souhlasím, máte pravdu ve své analýze a proto říkám, že potřebujeme integrovaný přístup, potřebujeme opatření na úrovni Evropské unie, unie opatření, které by přijal Evropský parlament a Evropská unie a potřebujeme také opatření členských států. Děkuji. Paní Melchior, prosím. Nyní máme vlastně 80 let zkušeností s eh, uměním ukořistěným nacisty a eh, narazili jsme na mnoho různých problémů a výzev. A několik lidí zmínilo, že je těžké najít původ vystupovat původ těch, toho umění, které se pro, pak prodává. Ale mnoho lidí má velký eminentní zájem na tom, aby se ten původ nezjistil. Jsou ochotni to prodat, nebo to dají muzeu, nebo, nebo to už mají vlastně ve, svých, ve své sbírce. <clears throat> Takže musíme zjednodušit ten proces získávání informací a neumožnit, aby ho lidé mohli snadno schovávat. Všem z dánské perspektivy jedna z prvních věcí, která jsem se naučila, je, že když koupíte něco, co je ukradené, tak nejste právoplatným majitelem a nemůžete si to, eh, tento statek udržet. Takže je zvláštní, že jsou některé země v Evropské unii, které nemají stejné právo, to znamená, že koupíte něco, co je ukradené, tak vám to nepatří. Z mého hlediska, morálně, politicky, je to prostě nesprávné. Kromě toho, máme 80 let zkušeností. Jak to můžeme využít pro umělecké objekty, které byly odcizeny i později, abychom nestrávili dalších 80 let Ehm, ve vztahu k řešení například eh, ukradených eh, objektů ze Sýrie. Či musíme najít určité řešení. Nemůžeme připustit, aby věci pokračovaly dál tak, jak jsou. Děkuji vám za tyto postřehy. Je to skutečně zkušenost komparativního právního výzkumu, že eh, právní majitel kteří to, to nabili v dobré víře. A, a ta, ta, ta, ty zákony, které to upravují, se hodně liší. A právě proto to je ta uh, smlouva UNIDRUA z roku 95 a právě proto pouze některé členské státy ratifikovaly nebo přistoupily k této smlouvě, jiné nikoliv. A jsou v té zprávě některé myšlenky a podněty, hlavně toho, jak by Evropská unie mohla povzbudit členské státy aby přistoupili k této umluvě, což by alespoň zlepšilo situaci, pokud jde o nabití v dobré víře. Kromě toho je možné, aby členské státy zavedly legislativní nástroje, které eh, budou odrazovat od eh, prodeje ukradených zcizených objektů. To udělalo například Německo v roce 2016 a některá z těchto pravidel, která s tím souvisí, by možná stála za zvážení i e, další, ze strany dalších e, zákonodárců v členských státech. Já bych k tomu řekla pár slov. Problém je, že rodiny nebo sběratele, které, kteří vlastní takové to ukradené dílo, i když e, v tom, na tom nenesou žádnou vinu, protože to prostě nebylo popsáno, nebo to zdědili od rodičů, prarodičů, kteří to získali za nacistické éry, tak oni musí mít nějaké pobídky, podněty k tomu, aby předstoupili veřejně, protože když, jsou, eh, když to mají v dobré víře, nebo jakkoliv to mají, musí mít nějakou pobídku. A to by se dalo povzbudit jedním opatřením, že by se poskytla určitá míra kompenzace. A určité procento například daně prodejní se dalo použít k tomu, že by se vytvořil nějaký fond, aby ti soukromí majitelé obdrželi nějakou kompenzaci. Ale zatím víme, já jsem třeba nedávno byla v Rakousku a jedna z aukčních síní mi řekla, že dostávají stovky uměleckých děl, která se dostávají na trh eh, od rodin, které je měly třeba po 70 let. A ty další generace ani neví, o co jde ale nemají žádnou pobytku, aby se to prodalo, jakmile zjistí, že je to problematické. Takže musí existovat nějaký kompenzační fond nebo nějaké další nástroje. Tady chci zopakovat to, co řekl profesor Veles, že Evropská unie, nebo že potřebujeme integrovaný přístup, jimž eh, budeme mít potenciální nástroje, které tedy Evropská unie eh, by umožnila. Děkuji vám moc krát za všechny příspěvky. Já si myslím, že přesně na tohle bychom neměli zapomínat, o co tady vlastně jde a sice e, jakým způsobem navázat na to usnesení a naplnit ho životem. E, já bych vám všem chtěla složit poklonu, e, skvěle jste dodržovali i čas, takže teď pro, prosím eh, profesora Velera ještě o slovo závěrem a potom dám slovo eh, dalšímu eh, místopředsedovi, aby moderoval příští panel. Prosím. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já se pokusím to schrnout velice stručně. Zdůrazním tři body. Za prvé, naším prvním a primárním zájmem musí být zájmy obětí holokaustu a jejich rodin. A musíme nalézt lepší integrovaný přístup, který by zahrnoval restituce uloupených děl právoplatným majitelům a právě tak eh, tu musí být prvky eh, historické paměti a usmíření. To jsou eh, koncepty, které všichni sdílíme a o kterých hovořila německá historička Rebecca Habermas, mimochodem dcera německého filozofa a sociologa Jürgena Habermase, eh, Embedded History. To si myslím, že je to, čeho musíme dosáhnout na všech úrovních, které si umíme představit. Potom druhý bod, který bych chtěl zdůraznit, to jsou standardy, transparentnost a zodpovědnost. Myslím si, že všichni jsme nespokojení v případě, kdy stejné případy jsou posouzeny různě a různé případy jsou posuzovány stejně. Na tom je třeba pracovat, tohle je potřeba zlepšit a týká se to také procedur. Naše první panelistka hovořila o tom, a jsme za to velice rádi, a jsme rádi, že se s námi podělila o své zkušenosti, přestože nejsou pozitivní. Zkušenosti s vaší historií a s vaším pokusem získat zpět, co vám patří. Je potřeba pracovat na procedurách. A tady si myslím, že Evropský parlament může být aktivní. Usnesení by mělo přinejmenším konstatovat, že je potřeba standardizovat kritéria eh, pro rozhodování o spravedlivém řešení a pro vytvoření eh, koherentních a konzistentních procedur. Co takhle eh, schválit usnesení, které by obsahovalo jakési modelové standardy, jakýsi soubor nástrojů, který by byl nezávazný, ale Pomysleme jenom na efekty nezávazných doporučení z washingtonských principů z roku 1998. Já si myslím, že máme zkušenosti s tím, že nezávazné nástroje mohou být velice silné. A potom za třetí, a to je poslední a techničtější bod, navrhl bych, aby e, evropští zákonodárci se zamysleli nad obchodním právem a nad zlepšením práv, za zlepšením zákonů o ochraně dat, tak, aby to podpořilo výzkum provenience, což by potom usnadnilo posuzování případů eh, děl uloupených nacisty. Děkuji moc krát a vracím slovo paní předsedkyni. Děkuji. Eh, teď eh, bychom měli přejít na druhý panel, ale předseda druhého panelu tu ještě není. Tak já bych navrhla pětiminutovou přestávku mezi oběma panely, abychom si protáhli nohy. Pokud nedorazí do pěti minut, tak já budu předsedat eh, druhému panelu, ale myslím si, že všem nám prospěje se na pět minut protáhnout.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 tak děkuji vám moc krát za trpělivost. Teď budeme pokračovat panelem číslo dvě. Předsedat mu bude Romeo Franc. Jsem velice ráda, že dnes ráno přišel. Děkuji panelistům a dávám slovo panu Romeo Francovi, místo předsedovi výboru KULT, který bude předsedat druhému panelu. Good morning, dear colleagues. Dobré ráno, vážení kolegové. Já vás tu srdečně vítám. A chtěl bych tu přivítat panel expertů a moderátorku profesorku Majke Hop. Panel bude strukturovaný následovně. Vyslechneme si příspěvky expertů a následně budou poslanci mít možnost klást otázky a diskutovat. Diskuzi bude moderovat paní profesorka Hop. Máme na to jednu hodinu, což by mělo stačit na to, aby proběhla kvalitní diskuze. Profesorka doktorka Majke Hop obdržela cenu Heinricha Welflina na Univerzitě Ludvíka Maximiliána v Mnichově. V roce 2012 obhájila disertaci na téma obchod s uměním v národním socialismu. Od roku 2009 byla jakožto výzkumná specialistka v Centrálním institutu eh, historie umění v Mnichově a vedla různé projekty v oblasti výzkumu provenience a také v oblasti e, umění uloupeného nacisty a výzkumu trhu s uměním. Od roku 2018 je předsedkyní e, pracovního kruhu pro výzkum provenience u Mezinárodního výzkumného svazu. Od listopadu 2019 je profesorkou digitálního výzkumu provenience e, na Technické univerzitě v Berlíně. Já teď krátce představím ještě jednotlivé experty a potom dostane paní profesorka slovo. Doktor Wesley A. Fisher je výzkumný ředitel konference židovských materiálních nároků vůči Německu, takzvané Claims Conference. Christine Hausler je senior fellow z Dorsetu a ředitelkou Centra mezinárodního práva Britského institutu mezinárodního práva a, eh, kom- a komparativního práva v Londýně. James Radcliffe eh, je eh, generálním ředitelem eh, pro navracení v registru uměleckých ztrát. James a jeho tým také eh, pracují na stovek eh, případů, mezi něž patří i umění ukradené nacisty, uloupené umění a eh, starožitnosti. Monika Digo je místopředsedkyní a mezinárodní ředitelkou pro restituce u Christie's a ze své kanceláře v New Yorku koordinuje otázky restituce na celém světě. A Christian Furmeister iniciuje a koordinuje projekty eh, v Centrálním institutu historie umění v Mnichově což je jediný nezávislý institut pro eh, konsistorický výzkum v Německu. A prosím experty, aby dodržovali řečnický čas pěti minut. Tak paní Hop, máte slovo, prosím. Tak já si myslím, že můžeme okamžitě začít a dám slovo panu Wesleymu Fischerovi. Tak můžete prosím ukázat slideshow, aby byly vidět moje slidy. Je potřeba, aby nastala standardizace a regulace informací ohledně přeshraničních restitučních nároků, a to jak pro budoucnost, tak pokud se týče eh, děl, které pocházejí z holokaustu během druhé světové války. Ale pro minulost a pro budoucnost nelze použít stejný přístup. V éře nacismu eh, bylo sice plundrování občas zaznamenáno, ale často docházelo k falsifikaci záznamů, aby bylo zamlženo původní vlastnictví objektu. Neexistoval registrační systém, tak jako existuje pro automobily. Neexistovaly žádné čárové kódy čitelné počítačem nebo e, jiné možnosti identifikace, které by byly vtělené přímo do objektu a které by svazovaly fyzický objekt s informacemi o historii jeho vlastnictví. A už vůbec ne takové nástroje jako blockchain, které by ukládaly historii vlastnictví a znemožňovaly falzifikace transakcí. E, Kež by tehdy existovaly. Kořistění eh, uměleckých děl od židů a dalších obětí národního socialismu bylo největší zlodějnou v historii. Miliony kulturních předmětů byly ukradeny, a to nejenom německými nacisty, ale také jejich spojenci a kolaboranty. Tohle je mapa operací eh, Einsatzstábu, eh, což byla hlavní nacistická agentura, která operovala mimo německou říši, ale pak docházelo k mnoha dalším přeshraničním přesunům. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, že nejde jenom o Německo. Obrovská, um, obrovské množství věcí bylo zabaveno také dalšími fašistickými a kolaborantskými režimy a nešlo pouze o obrazy. Šlo také o knihovny, archivy, rituální předměty a podobně po celé Evropě. Šlo skutečně o celoevropskou záležitost. Po válce eh, se eh, především jednalo o problémy jednotlivých zemí, což je do jisté míry pravda i dnes. Přestože Washingtonská konference o holokaustu v roce 1998 eh, zavedla principy pro zacházení s těmito věcmi, washingtonské principy byly interpretovány pro každý jednotlivý stát zvlášť. Je tady potřeba pokusit se o vytvoření ústředního registru takovýchto informací. Vlády, které se účastnily Washingtonské konference, se vrátily domů a začaly klást důraz na státní muzea a začaly zproskoumávat jejich sbírky v Claims Conference nám připadalo dobré, že státní muzea proskoumávají sbírky, ale zdaleka to nestačilo. Mnoho uměleckých děl a kulturních objektů se nenacházelo v muzeích, byly zničeny, přešly do soukromých rukou a byly rozptýleny po celé Evropě i mimo ní. Proto jsme se rozhodli vrátit se k původním archivům eh, o kořistění a snažili se identifikovat, komu byly ty objekty odebrány a co se s nimi stalo. Jsou-li o tom informace problém, ale je nejenom s objekty, že, že nejenom objekty ty jsou rozptýleny všude možně, ale i jejich dokumentace. Soustředili jsme se na, na Einsatzstab v Rosenbergu, eh, což byla největší agentura zabývající se kořistěním děl. Jak vidíte, je to 59 zemí, kde jsou archivy, což není nijak málo. Mimochodem největší sbírka eh, je v Kijevě a v uplynulých 20 letech jsme postupně eh, pros skenovali většinu institucí eh, a zajímavé na této fotce je, že je tam přítomen eh, zástupce Bundesarchivu z Německa. Eh, konec konců jde o záznamy, které by v principiálně měly být navráceny Německu. Nicméně v tomto případě bylo shledáno, že dává smysl, aby Německo povolilo skeny těchto záznamů. Jakožto pilotní projekt, abychom ukázali, jak je prospěšné vracet se do původních archivů, jsme vytvořili databázi eh, uloupených objektů v ŽDPOM. Eh, to jsou objekty ukradené ve Francii, některé z nich v Belgii nebo v Nizozemsku. Tato databáze je první a dosud jediná, která ukazuje, co bylo sebráno, komu to bylo sebráno a jaký byl osud daného předmětu. Od roku 2010, když jsme to zveřejnili na internetu, se ukázalo, jak je tento přístup silný a byl nesmírně úspěšný. Databáze uměleckých předmětů v ŽDPOM nikdy nebyla ovšem um, zamýšlená jako cíl. Um, pokračovali jsme rozšířením této databáze a spolupracovat s Komisí pro navracení předmětů a vytvořili jsme uh, Jewish Digital Cultural uh, Recovery Project. Je tam slovo Jewish, židovský, ale zdaleka nejde pouze o předměty uh, sebrané židům z mnoha důvodů. Pokusili jsme se obsáhnout všechno, co bylo uloupeno ve Francii, Belgii a Nizozemí pro začátek, s tím, že časem přidáme další země. Samozřejmě má jít o součást centrální databáze, kterou požadují washingtonské principy. Takové rozšiřování je drahý podnik na mnoho let a může ho provádět pouze síť eh, konzistorických a historických institucí v mnoha zemích. Od roku 2016 Claims Conference a Komise pro navracení děl začala organizovat setkání s takovýmito institucemi ve Francii, Nizozemí, eh, Belgii, Rakousku a Německu a diskutovalo o nejlepším postupu. Vznikl konsenzus, že na základě zkušeností z databází ŽDPOM eh, je to dobrý nápad a partneři a pozorovatelé dnes zahrávají zahrnují velké instituce, už nejenom ze Francie, Belgie a Nizozemí, ale také z Německa, Rakouska a Spojených států. Tohle jsou příklady některých partnerů, potom jsou zapojeny ještě další instituce. Cílem je eh, databáze předmětu, nicméně eh, JDCRP bude poskytovat informace i o souvisejících tématech a také eh, pomáhat se školením výzkumníků provenience. Je to samozřejmě obrovský projekt a doufáme, že tento projekt získá podporu Evropské unie. Měl by se osvědčit v Evropské unii i mimo ní, zabývat se přeshraničními restitučními nároky na kulturní předměty uloupené během druhé světové války. Některé z těchto věcí byly možné až nedávno, eh, až po uplynutí určité doby. A já se teď omlouvám, že jsem něco přeskočil, omlouvám se za to. Mezi informace o objektech eh, bude patřit následující, kdo byli oběti, kdo byli pachatelé, eh, kde byl předmět uložen a tak dále. Tady máte webovou stránku jdcrp.org. Tři čtvrtě století po konci druhé světové války se stále ještě snažíme vypořádat s touto největší zlodějnou všech dob. Združujeme veškeré rozptýlené archivní informace, což je nutný krok k umožnění přeshraniční restituce. Což je částečně odpověď na otázku ohledně informací, která tu zazněla předtím. Z budoucností by se mělo zacházet jinak, prostřednictvím regulace a e, s vysledovatelností kulturních předmětů. Jsou to velké projekty, které si žádají kroky Evropské unie. Evropská unie může tedy jak řešit minulost, tak postarat se o to, aby už nikdy nemohlo dojít k takovéto zlodějně kulturních předmětů, která by doprovázela genocidu. Děkuji. Děkuji moc krát panu Fischerovi a e, Nyní tedy dám slovo rovnou dál paní Kristýn Hausler. Have some PowerPoints as well. Just, just a few slides. <laughs> Mám jenom pár slajdů. Já mám hovořit o původu due diligence a mezinárodním právu. Samozřejmě je to eh, velice složité, protože nejsou žádné definice podle mezinárodního práva. A už dopoledne jsme se bavili o etických pravidlech, eh, která hrají velkou roli. Takže já jsem eh, uvedla tady dvě odkazy na definice z ICOMu, což je etický kodex pro muzea. Jde o historii, ten původ je historie od eh, objevení po nabití vlastnictví a pak due diligence tam to je jeden z aspektů. Snažíme identifikovat historii toho objektu předtím, než byl nabit. A z hlediska mezinárodního právního rámce o restitucích, tu je pochopitelně eh, úmluva z roku 1970, která má předcházet nelegálnímu nabývání vlastnictví a e, tento, tato klíčová smlouva obsahuje tu koncepci nabývatele v dobré víře či vlastníka v dobré víře, který by měl mít právo na kompenzaci, pakliže e, je, byl, byla skutečně nevinná ta osoba. Ale je to těžké dokázat, nejsou žádná jasná kritéria. Takže bylo to postupně do zpracováváno prostřednictvím jednotlivého případového práva, že potřeba konzultovat tedy zahraniční majetková práva. A co je velice zajímavé, je, pokud jde o tu úmluvu z roku 1970, je e, doba přijetí, protože se z toho stal spíš jako jakási, eh, et, jakýsi etický vzor, i když ne přímo právní, ale to není zase tak užitečné pro umělecká práva. Rok 1970 byl také rokem vstupu v platnosti této umluvy eh, platnost, kdy to bylo eh, zapracováno v nařízení ve 2019-880 o dovozu kultu, uměleckých děl. Je potřeba dokázat, co se s tím objektem dělo do té doby. A vývoj pak byl takový, že v roce 1995 byla umluva UNIDROA, která rozšířila restituční možnosti i do soukromé sféry. Co je, o ní, co je na ní zajímavé na této úmluvě, je to, že obsahuje eh, vlastně také seznam, i když ne vyčerpávající, různých kritérií toho, jestli byla provedena due diligence, jaká byla zaplacená cena, jestli majitel konzultoval jakékoliv dostupné eh, rejstříky, databáze a jakékoliv další relevantní informace. Toto chápání due diligence bylo pak přijato i Evropskou směrnicí 2014-60 o návratu eh, kulturních objektů. A to hovoří, tam se hovoří o due care and attention, ne due diligence. A na evropské úrovni také konstatujeme, že tyto benchmarky z umluvy UNIDROA jsou nyní široce přijímány. Takže to je jenom něco, co chci vypíchnout. A hovořili jsme také o zapracovávání due diligence do Eh, průřezově do všech oblastí, takzvaný mainstreaming. A byla tu celá řada výzev na evropské úrovni, usnesení eh, také OSN z roku 2017, kde se zmiňuje eh, nutnost zapojit muzea a relevantní subjekty při provádění due diligence. A co já chci zmínit, je pátá směrnice proti praní špinavých, špinavých peněz, přijatá minulý rok, která má být přijata teď do ledna. A pátá směrnice proti španích, praní špinavých peněz rozšiřuje ten požadavek due diligence i na tržní operátory eh, trhu s uměním, kde je potřeba provést celou řadu eh, kontrol a prověrek ve vztahu k objektům, odkud se vzali, jaký je seznam těch rizikových zemí. A když státy vydávají směrnice, tak by možná mohli zvážit rozšíření těch kontrol i třeba pro uh, ukořistěné produkty, cizené produkty, uh, tedy umělecká díla. A pak je tu uh, něco, co tu zaznělo. Pobítky pro ty soukromé majitele, aby se přihlásili. E, padla tu i kompenzace, nebo možná osvobození od daně. To je další způsob, jak daňová úleva, to by také mohlo přispět k nalezení uvolnění těchto uměleckých děl. Já vám děkuji. Jamesy, chcete pokračovat? registr eh, provádí eh, eh, ten General Council, tedy rejstřík ztracených uměleckých děl, vede tento rejstřík již dlouhou dobu, již několik desetiletí. Všech, musí se udělat všechno pro to, aby ten proces byl co nejjednodušší. Málo lidí chce due diligence provádět, což zpomaluje celý proces a jsou s tím spojeny různé dodatečné náklady. Ta potřeba provádět due diligence je v podstatě jednoduchý, eh, tedy ne jednoduchý, ale přímočarý projekt a jakákoliv databáze musí být mezinárodní ve svém rozsahu až z hlediska těch objektů, které jsou tam registrovány a ty, které se vůči tomu kontrolují. Takže národní databáze, ať už jsou jakkoliv užitečné, tak jsou spíš vyšetřovacími nástroje pro orgány v trestním řízení ne, nebo jako záznamy z eh, historických ztrát, ale nemohou být jakožto nástroj due diligence pro umělecký trh. A to teď se týká evropské databáze, která by byla příliš omezená geograficky. A to je ještě více zhoršenou tou skutečností, že když se trh postupně posunuje k eh, prodej online, tak je ještě snaží prodávat a kupovat přes hranice. Všechny potenciální problémy by měly být zapracovány do jedné databáze due diligence. Nikdo nechce kontrolovat eh, mnohočetné databáze, eh, aby hledal nějaké mm, tedy umění um, ukořistěné nacisty a pak jednotlivé databáze ukradeného umění a další databáze a tak dále. Takže ten, eh, ono to nemusí být například eh, na té databázi nacistické, ale může to může být nějaký meč v nějaké databázi umění, které bylo ukradeno před několika lety. Takže nejjednodušší by bylo jedna databáze, která zahrnuje všechny možné problémy. To by mělo Eh, byl o jeden důvod míň, proč by lidé se vymlouvali na to, proč neměli důvod to udělat. Ehm, když existuje více databází, tak bude dokonce možná due diligence ještě méně efektivní, protože eh, na kterou, eh, v které databázi budou oběti registrovat své ztráty. Nebylo by lepší, kdyby byla jenom jedna? Stále Ehm, samozřejmě existuje určitá role pro různé databáze, ale měla by existovat jedna databáze pro due diligence. To je nejlepší způsob, jak postupovat. Eh, tam by byly všechny možné různé problémy, ale také je důležité to, že tam by byly jedinečně identifikovatelné objekty a že by to měla být uzavřená, řízená databáze. Proč to musí být, proč to musí být jedinečný identifikátor? Že proč jsou narušeny transakce, tak to musí být s určitou jistotou, že ten objekt je stejný jako ten eh, vydaný objekt nelze eh, vydat nějakou žádost proti něčemu, když je tam eh, šance na schodu 1 ku 10 nebo 1 ku 100. Uzavřené databáze, ty, které nejsou viditelné veřejnosti, jsou někdy kritizovány za to, že neusnadňují due diligence. Ale je to nezbytné když chceme zahrnout co nejvíc eh, různých problémů, protože mnoho žadatelů nechce publikovat své ztráty, obzvlášť takové věci jako různé občanskoprávní spory. Dokonce i v případě těch eh, umění z nacistické oblasti jsou lidé, kteří nechtějí zdát své žádosti do veřejné oblasti. Čili musí být zachována určitá důvěr, míra důvěrnosti. A e, zpráva takové uzavřené databáze znamená, že musí existovat určitá úroveň managementu, kde jsou ty objekty prověřeny, když jsou, e, když jsou Ehm, registrovány tím ehm, hledatelem. A vytváří to určitou možnost jednat předtím, než někdo zjistí, že je nějaký problém, je někdo, kdo v tom vyhledává. To může být velmi důležité, zejména pro nedávnější zcizení. Také to znamená, že existuje pak nějaká auditová stopa, eh, kde je možné zjistit, kdo kdy kontroloval, a není možné potom zmizet a potom pro prokázání dobré víry nebo špatné víry nebo prokázání eh, například eh, pozdějšího podvodu. Aspoň v Evropě nacistické umění, eh, tedy to umění z té zabavené v nacistické době, není něco, no, vůči čemu lze vznášet nějaké právní nároky. Ale to znamená, že absence statutárních pravomocí um, to eh, um, umožňuje vytvářet eh, tedy, eh, kdy ten kdy můžeme řešit problémy, které v tou databází u uměleckých děl, které by jinak mohly úplně zmizet. Je důležité u těch restitucí také kontraktní vztahy, nejenom statutární pravomoci. A musí to být globální ve svém rozsahu. A samozřejmě, že přirozeně by to mělo být nikoli ve veřejném sektoru. Takže teď bych jenom uzavřel, že to základní nástroj pro restituci, ale neměla by to být jen databáze a prověrka v databázi. Myslím si, že nejlepší řešení je, aby byla jedna databáze, která bude pokrývat všechny možné problémy, musí být globální ve svém rozsahu, uzavřená, řízená a musí pracovat spolu s trhem. Děkuji. Thank you very much, James Radcliffe. Um... Děkuji moc krát Jamesi Radcliffeovi, nyní Monika Dugo. Děkuji vám za příležitost dnes hovořit o mé práci v Christie's. Zabývám se restitucí uměleckých děl už 15 let a dnes je zásadní, aby trh s uměním řešil odkaz nacistického plundrování nejenom přiznáním eh, historie uměleckého díla, ale prakticky je potřeba identifikovat vlastníka. Já bych chtěla hovořit o obecných problémech, se kterými se potýkáme a o tom, jaké nástroje potřebujeme, abychom mohli pokračovat v práci. Já mám 20 letou zkušenost v tomto oboru a ze své expozice v Christie's eh, zkoumám desetitisíce uměleckých předmětů každý rok a zjišťuji, zda nebyly vědomně, eh, zda o vědomý prodej uměleckého díla ukořistěného nacisty. Eh, Christie's provádí due diligence, aby bylo bezpečným a důvěryhodným tržištěm uměleckých děl. Nicméně je to široký závazek identifikovat díla uloupená nacisty a kromě právního a komerčního elementu je to i závažný morální element. Za posledních 20 let exponenciálně vzrostly informace o ztrátách z nacistické éry, protože se otevřely archivy a byly digitalizovány záznamy. Tento obnovený zájem vedl k mnoha krásným iniciativám ve výzkumu, dokumentaci a publikaci informací. To bylo velice vítáno, ale prakticky to znamenalo, že před prodejem uměleckého díla jsme museli proskoumat mnoho terénu a to každý rok více a více. vzhledem k tomu, kolik informací je dostupno na internetu, je rozsah trhu s uměním velice globální a náročný. Takže před, před 20 lety seznamy uloupených děl existovaly pouze, na interne, eh, pouze v tisku, například ve francouzském repertoáru eh, nebo v různých ztrátách eh, muzeí. Nyní ale Christie's potřebuje projít 10 online zdrojů na prověření jedné jediné položky. Navzdory technologickým pokrokům zatím nevznikla žádná centralizovaná databáze. Naše databáze ztraceného umění se v poslední době stala veřejným a dostupným portálem materiálem k registraci ztrát a k katalogizaci nalezených objektů, ale není vyčerpávající. Konference pro židovské materiální požadavky vůči Německu nedávno podnikla eh, ambiciozní projekt židovského digitálního projektu, který má vytvořit úplný seznam židovských ztrát. To ale potrvá mnoho let a bude si to žádat mnoho spolupráce Druhou, eh, druhým problémem je výzkum. Konzistorický výzkum se eh, zaměřoval na znalectví a eh, nevěnoval příliš pozornost provenienci. Důraz na provenienci ale mezi akademickými kruhy roste, což je vítáno. Mnoho univerzitních programů se začíná soustředit na provenienci, což je zásadní v době, kdy vzdělání v oblasti umění není vždy na prvním místě. Je také potřeba poskytovat podporu rodinám při pátrání po ztracených sbírkách. Někdy identifikujeme ztracené dílo, ale dědicové nebo právoplatní majitele nejsou aktivní. Takže e, otázka je, jak upozorňovat na tato osiřelá díla. Potom za třetí potřebujeme e, informace o uloupených sbírkách a jak definovat to uloupení. Momentálně neexistuje společná definice. Můžeme se e, všichni shodnout na tom, že přímé nacistické konfiskace byly útokem na majetek a je považováno za krádež, ale právní status uměleckých děl, eh, které byly utrhány ze zdí persekuovaných židů v jejich bytech, eh, to se potom liší eh, země od země v Evropě. A je potřeba, aby Christie's stanovilo, zda jde o umělecké dílo ztracené v persekucích. A potom, tam, kde je vznesen nárok, je potřeba zodpovědět několik otázek. Například, kdo má důkazní břemeno, kdo prokáže nebo vyvrátí nárok. Důkazní břemeno leží jinde v různých zemích a ne vždy se dodržují washingtonské principy principy, podle kterých by se mělo eh, usilovat o spravedlivé řešení. Eh, v globálním trhu se může obraz přesunout z jedné země do druhé, eh, potom ho může koupit kupec ze třetí země a vznést na něj nárok může skupina dědiců nebo rodina v několika dalších zemích. A máli dojít na soudní spor, čemuž se snažíme všichni vyhnout, tak je důležitá otázka jurisdikce a konkurujících si právních systémů. Christie's má svoje pokyny v duchu washingtonských principů a transparentně vysvětluje klientům, klientům, jak zacházíme s nacistickými díly. Jsme jediná aukční síň, která to dělá a tyto pokyny nabízíme jako model k vývoji celoevropských pokynů pro trh s uměním, který by zajistil, aby se s uloupeným uměním otevřeně neobchodovalo ve všech evropských zemích. My se většinou snažíme najít v rámci řešení sporů férové a smířlivé řešení a důležité je tu mít na paměti náklady, obtížnost a zdlouhavost řízení a také je potřeba toto vyvážit oproti komparativní finanční hodnotě dotyčného díla. Takže u, u málo hodnotných děl je těžší najít spravedlivé řešení než u velmi hodnotných děl. Takže pro nás v oboru restituce e, je práce náročná a dochází k generační obměně, jak u rodin, kterých se dotkl holokaust, tak u nás, profesionálů. A je tedy na nás, dlužíme sami sobě a našim následníkům, abychom se pokusili o vytvoření nejlepších osvědčených postupů a pracovali na těchto výzvách výzvách společně. Thank you very much, Monika. Děkuji. Christian Furmeister, prosím. Mohu prosím poprosit o, o průsvědky? Takže eh, prosím. To talk in Brussels about a hero project is bring... Našim projektem je vytvořit eh, síť hra, která se skládá z 26 organizací, které financují výzkum a také z Evropské komise. Tady se díváme do zrcadla. Dnes vidíme, že vyhledávání kulturních statků je považováno za zásadní otázku lidské identity. To jsem citoval. Hra je velmi konkurenceschopná. Pouze 600 eh, těchto projektů získalo financování, ale je to jediné jediný režim financování, který je takto otevřen. Aby mohla hra růst, to je něco, co Evropský parlament určitě eh, může udělat. To je odpověď na otázku paní Melchior. Transfer Kult AA se zabývá transferem kulturních objektů v alpsko-jaderském regionu ve 20. století. Ale není to přesně definovaný region. Eh, byl to Terst jako centrum kruhu, který má průměr 300 kilometrů v rámci bývalého rakousko-uherského císařství. Společně pracujeme s mnohojazyčnými materiály. Tady vidíte šest osob a pěti národností ve Vídni kteří provádějí běžný základní výzkum, který odhalil spoustu aktů, kdy došlo k zabavení především židovského majetku. Kulturní statky to je něco jiného než pouze umělecká díla. Tam se jednalo o 22 tisíc vagónů, které byly vypraveny z Paříže do Rajchu. A to jasně svědčí o tom, že je těžké poskytnout přesné číslo, protože jakýkoliv výzkum nám může poskytnout pouze aproximaci. A my bychom neměli zapomínat jako Evropané na to, k jak obrovskému vyvlastňování došlo za druhé světové války. My jsme dělali workshopy, toto třeba bylo v Luce v roce 2017, byla to první veřejná diskuze v Itálii na toto téma. A nebo jsme se sešli v Lublani v roce 2018 na konferenci. A nebo v Chorvatsku jsme združili studenty z Albánie, Itálie, Nizozemska, Polska, Portugalska, Srbska, Slovenska, Ruska a Spojeného království a dalších zemí, kde jsme měli letní školu, mezinárodní letní školu. Setkávali jsme se se zástupci muzeí a také jsme narazili na spoustu příkladů a historií různých eh, objektů, které buď nebyly vůbec proskoumány, anebo dobře dokumentovány, ale v každém případě byly předmětem sporu. Jedním ze závěrů našeho projektu je, že okupační režim devastoval většinu uměleckého dědictví Evropy a mělo to drastické dopady i na individuální občany. Výzkumné úsilí ovšem často nepřekračuje hranice národních států a právní systémy nejsou nakloněné celoevropské perspektivě, která by řešila například eh, ty nacisty uloupené umělecké statky. Musí tomu čelit v současné chvíli německá strana, která musí poskytnout eh, potřebné zdroje. Čtyři hlavní výzkumníci a jejich týmy analyzovali různé případy přesunů uměleckých děl v rozporu s vůlí majitele. Zabývali jsme se tím, co směřovalo tyto procesy od konce světové války do konce studené války. příštích týdnech zahájíme komplexní studii. V roce 2020 budeme mít konferenci eh, v Lublani a Mnichově. Bude to vše zveřejněno a vydáno tiskem. A náš hlavní infrastrukturální zdroj bude k dispozici celému týmu. Mým sdělením na tomto slyšení je následující. Judikatura a veškeré právní úvahy mají smysl, pokud máme na stole fakta, ale v případě výzkumu ve střední Evropě můžeme hovořit o pouhých začátcích. Chorvatsko dalo k dispozici své materiály o svých eh, sbírkách. Jednalo se o soukromé sbírky a náš projekt ukázal, že mezinárodní spolupráce je nejen možná, ale základní výstum, výzkum je epicentrem. Je to nezbytná podmínka i pro právní rámce. Historie a dokonce i smíření je možné pouze v případě, když eh, jsou ty příběhy vyprávěny a když k tomu máme zdroje a když je vyskoumáme, proskoumáme, zdokumentujeme a podělíme se o ně. Ta myšlenka jednotné databáze Jamesa Radcliffe, to je skvělý nápad, ale jak se tam dostanou k těm údajům výzkumníci, když eh, poskytneme rámec eh, pro otevřený základní výzkum, to je věc, která také může být prosazena Evropským parlamentem. Děkuji vám za trpělivost. Děkuji, děkuji všem panelistům. Vzhledem k tomu, že už jsme se dostali do skluzu, protože jsme začali pozdě, tak jen pár velmi stručných poznámek, ale myslím si, že druhý panel bude mít trochu jinou diskuzi, bude se točit kolem dvou hlavních bodů. První bod jsou standardy, právní standardy na jedné straně, na druhé straně informační standardy, transparentnost údajů a výzkum na druhé straně. Druhý bod to je due diligence nebo pozornost, která je věnována soukromému sektoru. A otázka toho, kolik standardů potřebujeme pro due diligence, jaké údaje, jaká data mají být k dispozici a co musí být k dispozici nárokovatelům, na druhé straně, jaké údaje musí být k dispozici aukčním síním nebo muzeu, muzeím, aby mohly fungovat ve smyslu due diligence. A budou následovat další otázky. Měla by být přijata přísnější pravidla pro due diligence, pokud jde o obchod s uměním a muze a jak je možno prosadit eh, přísná pravidla pro transparentnost a due diligence v soukromém sektoru. Kdo to může udělat? Můžeme přijmout standardy, například eh, úmluvy UNIDRUA. Mohl by jednoduchý registr, který by byl vytvořen ve spolupráci různých eh, institucí, jak o tom hovořil James Radcliffe, mohl by být řešením, jak říkal James Radcliffe, je velmi důležitým faktorem také důvěrnost. Takže jaký základní výzkum potřebujeme? Jaký je současný stav výzkumu? a je dostatečně transparentní, jak říkala Monika Dego, znalosti exponenciálně rostou, ale přesto máme před sebou ještě spoustu úkolů v oblasti výzkumu. A k tomu, co říkal eh, Christian Firmeister, proč máme tak málo projektů, nadnárodních projektů a když už je máme, jak tedy fungují a kde jsou výzvy? Jak vidíte, já už mám plno otázek, ale nejdřív bych dala prostor členům výboru. Dankeschön an die Experten. Děkuji moc krát expertům. Já bych teď chtěl ještě jednou otevřít diskuzi a dát poslancům možnost klást otázky. Já ty otázky se sbírám a potom ještě požádám panelisty o odpověď. Um, so if there are... Takže pokud nejsou žádné otázky pro tuto chvíli, tak bych dala mikrofon Wesley Fisherovi. Já si myslím, že pro členy je důležité, nebo tedy pro poslance, aby věděli, že většina zemí neprovádí eh, výzkumy v této oblasti. My jsme hovořili o západní Evropě především, a když se podíváte na celou Evropskou unii, tak se to tam nedělá. Pan eh, doktor Firmeister hovořil o něčem, což je mimořádný projekt, zapojuje země, které předtím v této oblasti vůbec nic nedělaly nebo jen velmi málo. A je jasné, že když máme projekt, který by byl pod křídly Evropské unie, tak to má velký vliv. A že by se tento výzkum zavedl v zemích, jako je Chorvatsko, Itálie a Slovinsko, tak to samozřejmě bylo velmi pozitivně ovlivněno tímto projektem. Sergei, du kannst gerne deine Frage stellen. Thank you, Chair. Um, one, one... Děkuji, pane předsedo. Jedna otázka, která se mne dotýká. Tady se teď zaměřujeme na druhou světovou válku a souvisí to s politickým a historickým významem tohoto tématu. Ale můžeme si něco z toho promítnout eh, do jiných eh, řešení situací po konfliktu. Existuje nějaké univerzální poučení, které si z toho můžeme vzít. V Německu také máme své problémy nejen s druhou světovou válkou, ale i s předcházejícími historickými obdobími. A ta diskuze je velmi živá a trošičku dezorientovaná. Můžeme se nějak poučit z vaší práce o druhé světové válce s tím, že jsou zde morální a historické rozdíly, pokud jde o rozměr a následky. Um, I think this would... Já si myslím, že to je dobrá otázka pro Kristin Hausler, protože ta otázka je, jak můžeme přizpůsobit standardy v těchto několika oblastech a jak můžeme přizpůsobit ten výzkum. Já si myslím, že s ohledem na to, co se děje v současné době, když se díváme na to loupení v Sýrii a tak dále, tak eh, myslím si, že právě to byla ta myšlenka rozšířit eh, působnost této směrnice, protože tam je spojení s financováním terorismu a loupením a nelegálním obchodem se starožitnost, starožitnostmi Sýrie a Afganistán to jsou země, kde probíhají konflikty a jsou epicentrem, ale mám na mysli současnou situaci, neměli bychom zapomínat na všechny ty nároky, které teď dostáváme s ohledem třeba na kolonialismus. Takže to je také oblast, která by měla být součástí této diskuze. Děkuji. Já myslím, že všem je jasné, že due diligence nemůže vyřešit všechny tyto problémy, třeba okradené eh, statky před 30 lety, to, co je teď kradeno v Sýrii a tak dále. Eh, otázka je, jak eh, sledujeme tu provenienci. Díváme se na historii vlastnictví a to je nejlepší způsob, jak zjistit, zda tam jsou nějaké problémy, protože tím můžete odhalit věci, které samozřejmě sám ten objekt eh, identifikovat nemůže. Minulý týden jsme našli tady v Bruselu objekt, který byl nedávno ukraden v Sýrii a neměl žádnou historii před rokem 2014, takže ta provenience je pro nás zcela zásadní. Doufáme, že to se trochu vyjasní a že Dopad směrnice o praní špinavých peněz se projeví i na trh s uměním. To nám neřekne úplně všechno o vlastnictví v letech 1930-1940, ale jedna věc, která může hodně pomoci, je změna obchodního práva, protože to je věc, kterou vyřešit můžeme na evropské úrovni a může velmi přispět k řešení tohoto problému, protože může podpořit eh, to, abychom se více zaměřovali na due diligence a řešení těchto problémů. Otázkou jsou společné definice. Jak hovoříme o těchto záležitostech? Monika hovořila o tom, jaké jsou rozdíly mezi členskými státy, kde různým způsobem definujeme tyto věci. A jakákoliv nejasnost v této oblasti stěžuje život nárokovatelům, protože nevědí, jakými zákony se budou řídit, když budou uplatňovat eh, svou nárok, ale i někteří z vlastníků nebudou vědět, jak reagovat eh, v různých zemích podle různých scénářů. Dankeschön. Ich möchte. Děkuji. Já bych chtěl dát slovo paní Herškovič. Merci beaucoup, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěla pouze říci ke všem těm expertům, kteří dnes vystoupili. Já sama jsem advokátkou na právo restitucí a navracení už více než 20 let, takže ze své zkušenosti mohu říci, že došlo k pokroku a jsou zde i další nedostatky, nad kterými bychom se měli zamyslet. Jedna z důležitých oblastí je výzkum provenience. Mnozí odborníci nám vysvětlili, že zde nic takového neexistuje v současné době, že proto neexistuje formální vzdělávání. Ve Francii washingtonské principy v současné chvíli nejsou plně uplatňovány právě kvůli tomu, že zde nemáme žádné vzdělání, pokud jde o výzkum provenience. Pan Debec nám vysvětlil, že v jeho muzeu je šest lidí, kteří jsou na to specializováni. To je spíše výjimka. Než se zamyslíme nad podmínkami, kdy můžeme vrátit nějaké dílo, tak je třeba to dílo identifikovat a identifikovat rodinu, které patří. A zatím se skrývá velký výzkum, velká potřeba výzkumu. A databáze, která by byla centralizovaná, ta by byla velmi užitečná, ale to by vyžadovalo nejdříve se vědecky zamyslet nad údaji, které chceme začlenit do této databáze a jak je můžeme ověřit. Některé nástroje jsou dnes už využitelné, například databáze, kde není aktualizace pra, tedy uměleckých děl, které byly identifikovány jako ukradené a potom byly eventuálně navráceny. Komise by se do toho mohla zapojit financováním, protože to by vyžadovalo skutečně financovat školení, financovat agenturu, která by centralizovala vědecké údaje. To by byla práce, která byla, zaměřena na výzkum provenience a byla by to práce na všech těchto dokumentech, které se rozšířily po Evropě, které můžeme najít v různých evropských zemích, v archívech různých evropských zemí. Ale zdá se mi naléhavé a potřebné centralizovat a organizovat tuto práci, pokud jde o výzkum původu provenience. Děkuji. Děkuji, paní Herškovič. Děkuji, paní Herškovič. Dámy a pánové, Teď už jsme bohužel u konce vymezeného času. Chtěl bych se zeptat ještě paní Hop, jestli chce učinit krátké shrnutí. Tak jenom velice krátké shrnutí. Já si myslím, že eh, Wesley Fisher eh, Wesley Fisher se ještě přihlásila, ale velice krátce. Chtěla bych zhrnout to, co právě řekla eh, paní Herškovič a ještě jednou se zeptat eh, ohledně projektu jako je JDCRP, eh, jaké jsou vlastně očekávání od, těch, od EU v souvislosti s těmito projekty? JDCRP. Questions that Ms. Hershkovich. Se dotýká otázek, které zmínila paní Herškovič. Eh, já bych si dovolil zareagovat na váš dotaz nebo já jsem se snažil rozlišit mezi budoucností a minulostí. Bylo by určitě možné zvážit nějaký systém registrace v Evropské unie, alespoň pro přeshraniční uh, transfery, což, čehož, čehož by se dalo nejsnadněji dosáhnout u nového umění. Je to těší u třeba řekněme archeologických nálezů, artefaktů a podobně. Nebo když hovoříme o tom, co bylo zcizeno v průběhu 30. a 40. let 20. století. Ta myšlenka v GDCRP je o tom, aby se věci řešily nejenom co nejzodpovědněji, ale také za účasti sítě, která bude združovat hlavní archívy, instituce těchto zemí. Začali jsme vlastně od západu, ale musí to být rozšířeno co nejdřív, nejvíce nejdříve, musí to být samozřejmě odpovědné. Ta, ten aspekt odpovědnosti je o tom, abychom združili všechny informace. Není to uh, však o tom, že někdo rozhoduje, že to či ono je správně, když je nějaký Eh, střed názoru, k čemu už samozřejmě dochází často. The very first... První možností by byl výzkum samozřejmě. Ano, jistě, jistě, že výzkum, ale také poskytnutí archivních zdrojů. Ty, které se používají dnes, byly rozšířeny Existuje mnoho databází, které jsou poměrně užitečné v této oblasti. A je to tedy i o tom, abychom je využili. Ale nemusíme to dělat s takovým tím vertikálním přístupem, kdyby jsme diktovali ze zhora, co je správně. Ale říct, podívejte se, tohle říká historický záznam. Děkuji. Danke vielmals. Mnohokrát děkuji za velice kvalitní příspěvky. Pro mě osobně toto téma také znamená mnoho, protože já jsem přišel o šest příbuzných při holokaustu. Dva moji strýcové byli muzikanti, byli zavražděni v Osvětimi, měli sebou hudební nástroje, které už potom nikdy se nenašly ale také část eh, mé rodiny chtěla odcestovat do Švýcarska a nebyla tam vpuštěna a i jim byly nacisty odebrány cené hudební nástroje, byly jim uloupeny v podstatě a není šance, že bychom je někdy znovu získali zpátky. Vaše práce je tedy velice důležitá, můžete si být jistí, že já osobně na ní mám obrovský zájem, na tom, aby bylo napraveno to bezpráví, ke kterému tehdy docházelo, aby se dalo nějakým způsobem odškodnit. A proto buďte ujištěni o tom, že vás budu podporovat. Děkuji vám moc krát. Thank you very much. Děkuji vám všem, všem uh, účastníkům druhého panelu. A nyní přejdeme k třetímu panelu kterému bude předseda Franco Roberti z výboru Jury. A já vám dávám slovo, pane Roberti. Grazie, presidente, buongiorno. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem. Je pro mne velkou ctí předseda tomuto třetímu panelu, protože tím uzavřeme celou řadu různých požadavků, a věcí, které už vyplynuly ze dvou prvních panelů. Tento panel je tedy závěrečný a já bych rád řekl, že ta diskuze, která zde probíhala, mě přišla opravdu velmi zajímavá, protože jsem přesvědčen o tom, že je nutné a naléhavé společně čelit tomuto fenoménu obchodu s ukradenými uměleckými díly a kulturními statky. Ten Trh eh, s uměním se kvůli mafiánským a teroristickým organizacím stává stejně lukrativním jako trh eh, s padělky, s drogami, s lidmi, se zbraněmi. Samozřejmě je třeba podnikat kroky, ale nestačí to, co zde bylo zmíněno. Je třeba čelit společně tomuto tématu, je třeba najít eh, nějakou eh, společnou možnost, jak vytvořit databázy, jak postupovat společně, tedy důležité, aby i na správní úrovni jsme bojovali proti těmto formám eh, zločinnosti. Já předsedám tomuto panelu, který má za název najít společný právní základ pro tento boj a je pro mne opravdu ctí pozdravit zde moderátora tohoto panelu, pana Guida Cardučiho, který je profesorem práva v Paříži a advokátem v Římě a také poradcem pro mezinárodní právo, pokud jde o mezinárodní umění a kulturní statky. Vytvořili tedy mezinárodní standardy pro právo v oblasti kulturních statků. Týká se to 192 členských států. Velmi aktivně se zabýval eh, konvencemi UNESCO a také smlouvami tzv. soft law a také předsedal mezivládní komisi pro navracení kulturních statků a byl také zodpovědný za mezivládní jednání ohledně prohlášení UNESCO o kulturních statcích a také o principech, které se týkají kulturních statků ukradených za druhé světové války. Zveřejnil také celou řadu publikací, článků a vydal také knihy na toto téma, takže je pro mne velkou ctí dát slovo panu profesorovi Kardučimu, který po svém úvodu bude moderovat ostatní vystoupení, které zde budeme mít a potom mu dám také slovo na závěr, aby schrnul jednotlivá vystoupení. Takže prosím, pane profesore Karduči. Děkuji, pane předsedo Roberty, za tuto prezentaci, toto představení, které si doufám zasloužím. A teď tedy přes, přejdu do angličtiny, jako většina řečníků. Mám eh, pár eh, rolí, nebo tedy dvě role, budu tady jako řečník a také jako moderátor. Nejdříve jako řečník vystupuji zde jako za svou osobu, byl jsem eh, zodpovědný za smlouvy UNESCO v oblasti kulturních statků, Hákská úmluva a tak dále. Byl jsem také zodpovědný za eh, návrh principů, které se týkají ukradených statků za druhé světové války. To je právě to, o čem hovoříme. Jednání probíhala až do roku 2019 na poli UNESCO. Proč hovoříme o tom, že je to návrh prohlášení? Proč to není pouze prohlášení? Zatím totiž to ještě nebylo přijato. Proč? Protože tři státy se postavily proti. Pouze tři státy. Generální ředitel chtěl dosáhnout koncensu, to znamená, že by tam byla nulová opozice, takže z těch 192 členských států tři vyjádřili výhrady k určitým ustanovením tohoto návrhu, takže ten návrh zůstal pouhým návrhem a nestal se prohlášením. Takže já to jenom vysvětluji. Ale bylo to velmi zajímavé jednání s velmi dobrými odborníky, to mohu říci, protože jsem se zabýval už velmi dlouho těmi restitucemi. Toto je jedna z mých knih. To byly velmi kvalitní experti, takže ten dokument, alespoň podle mého názoru, je velmi cenným dokumentem. Já ho proto za chvíli použiji. Připravil jsem dokument, který máte tady nemyslím, že tam mohu scrollovat. Ano, mohu. Je to dokument, který se skládá ze dvou částí. Hlavní proměny máte to na webových stránkách výboru Jury. Jaké jsou hlavní proměny? Kdyby se orgány EU rozhodly, že budou jednat o nějakých nástrojích. Máme faktické proměné a také právní. Já se zaměřím na ty právní. Právní povaha nástroje. Co je nejvhodnější? Něco jako umluva UNIDROA nebo nějaký opravdu nástroj, který přímo stanoví uplatnitelná ustanovení? Já bych řekl, že ano, je to mnohem rychlejší, rychleji se to projedná, rovnou se to dostane k jádru věci, tady řešíme velmi specifické téma a sice umění ukradené za druhé světové války. Je to velmi konkrétní a úzký předmět, takže si myslím, že toto by bylo upřednostnitelné. A druhá možnost, to by byl návrh soukromého práva, kdyby se rozhodly orgány EU pro tuto druhou možnost, tak bych rovnou mohl říci, že to, co máme v Evropě, pokud jde o to právo, které se týká smluvních povinností, to je Řím 1 a potom máme také nařízení Řím 2. Ty opravdu eh, nepomáhají, protože se netýkají nedorogativních akvizicí ale tady se jedná především o ukradené předměty. To znamená, že tam nemají žádný nabývací titul ti prodávající. My tady hovoříme o tom, že to bylo nabití v dobré víře, takže nařízení Řím 1 a Řím 2 nám v tomto nepomohou. Za druhé, právní povoha toho budoucího hypotetického nástroje. Měl by to být nástroj hard law nebo soft law. Vzhledem k tomu, že se jedná o umění, tak je politicky těžko přijatelné vyjednat nějaký nástroj v podobě hard law, protože tento nástroj by vytvořil práva a povinnosti. Víme, že tento nástroj by všem byl efektivnější Máme už poměrně velký počet nástrojů v oblasti soft law a víme, že je to tak trochu ponecháno na dobrovolnosti institucí. Některé tato ustanovení uplatňují, jiné ne. Třetí otázka. Mělo by se to týkat pouze druhé světové války. Já si myslím, že bychom nemohli jít nad rámec druhé světové války. To je pouze můj eh, názor. Mělo by se to týkat eh, pouze umění ukradeného nacisty? A nebo jakýchkoliv kulturních statků, které byly ukradeny za druhé světové války. Samozřejmě většina z těch předmětů byla ukradena nacisty, ale jak už tady říkali další experti, nejde tady pouze o Německo. Většinou o Německo, ale nejen. Takže to je třetí proměna, která si zaslouží být zohledněna. Vzhledem k tomu, že jsme sem pozváni a já za to pozvání děkuji, tak já jsem se snažil reagovat na to, že bychom měli poskytnout názor na to, jaké kroky jsou do budoucna potřebné. Já jsem se to snažil udělat eh, tímto dokumentem. Dostáváme se k tomu hypotetickému návrhu nástroje pro navrácení kulturních statků ukradených v souvislosti s druhou světovou válkou. Já doufám, že to pomůže v práci výboru Jury, aby se začalo samozřejmě na základě mých zkušeností, aby se začaly předkládat dokumenty, které už eh, vláda většinou zná, na jedné straně jsou eh, přizpůsobeny úmluvě UNIDRA o těch ukradených předmětech z roku 1995. Je tam 47 smluvních států. Na druhé straně si také vypůjčili určitá ustanovení s určitými adaptacemi z návrhu deklarace UNESCO o principech, eh, o, které se vztahují na umělecká děla ukradená za druhé světové války. To je nástroj, který je tedy nejúžeji spojen s tématem, o kterém hovoříme. Umluva o Nidroa to není nic specifického, není to specifický nástroj, který se týká ukradeného umění, týká se to jak nelegálně vyvezeného, tak ukradeného kulturního dědictví. Já nemám čas procházet všechna ustanovení samozřejmě, článek 1 toho, co předkládám. Samozřejmě potřebujeme jednotný, jednotnou působnost, protože jinak bychom nevěděli, o čem hovoříme. Já odkazuji na článek 1 úmluvy UNESCO, protože to je jediný unifikovaný nástroj, který znají všechny vlády. V článku 2 navrhuji jednotnou definici toho ukradení. Musíme vědět, co pod tím rozumíme. V některých zemích aby se něco vracelo, něco nevracelo, protože nemají stejnou definici toho ukradeného statku. Takže to navrhuji v článku 2. Ve článku 4, tedy pardon, ve článku 3 máme povinnosti zodpovědného státu, na to tady nemám čas, abych to rozebíral. Dále článek 4, povinnosti státu, kde se nacházejí tyto statky. Víme, že se rychle pohybují, takže může zde být rozdíl mezi tím, kde byl ten předmět původně, odkud byl odcizen a kde se nachází teď. Jsou tam tedy různé povinnosti. Článek 5 to je, řekněme, nejméně problematický článek dokumentace. Ty kulturní statky, které se budou vracet, by měly být provázeny odpovídajícím vědeckým, technickým a dalším posouzením. Článek 6. Vyloučení válečných reparací. My hovoříme o dobré víře, o získání vlastnického titulu a tak dále. Ale pokud jde o válečné reparace, ty jsou eh, vyloučeny, ty nikdy nebudou být nebo mohou být považovány za válečné reparace. Povinnost navracení. Eh, to je tedy podle úmluvy UNIDRUA. Současný majitel kulturního statku, které je předmětem tohoto nástroje, by jej měl vrátit eh, původnímu nebo jej vrátí původnímu majiteli, takže tady není eh, žádná možnost, je to povinnost. Due diligence ta je velmi důležitá, to je článek 8, já nebudu opakovat to, co říkali ostatní kolegové, já jsem si vypůjčil to, o čem si myslím, že je nejlepším ustanovením, pokud jde o due diligence, a to je umluva Unidra z roku 1995 vlastník, který musí vrátit ten předmět, by měl dostat spravedlivou kompenzaci, ale pouze v případě, pokud doloží, že nevěděl, že ten předmět byl ukraden a když dokáže, že provedl due diligence, když si ten předmět kupoval. A to je právě to ustanovení Unidrua, jak se uvádí v článku 1. A když se bude určovat, eh, zda všechny potřebné kroky due diligence ten vlastník udělal, tak eh, budeme přilížet k tomu, zda ten kupující nabyvatel tedy skonzultoval přístupné registry kulturních eh, statků, zda využil všechny jiné relevantní informace anebo učinil další kroky, které by rozumný člověk v těchto okolnostech udělal. Je to opravdu velmi náročná cesta due diligence. Vyžadovalo by to jistou transparentnost. A poslední téma, časové omezení. Víme, jak důležité je to v obvyklém mírovém životě, tedy to promlčení. Jen pro vaše informaci, v průběhu jednání v UNESCO byla zaujata radikální pozice, A tam se tedy hovoří o tom, že zde nebude žádné časové omezení pro tento nástroj. Pokud jde o úmluvu Jodedrua, tak tam je určité omezení, ale začíná až ve chvíli, kdy je ten předmět nalezen. A kdy se tedy řeší tedy identita původního majitele. Takže když je ten předmět identifikován, tak je třeba nalezen ve Varšavě a současným vlastníkem je osoba A či B, takže to není rok 1942, je to až ten rok, kdy byl ten předmět nalezen. Ovšem ta umluva UNESCO hovoří o tom, že zde nebude žádné časové omezení. Já vám děkuji za vaši trpělivost, všechno je k dispozici na webových stránkách, webových stránkách. Všechno může být eh, ještě modifikováno, je to jen základ k diskuzi. A teď já jsem moderátorem tohoto panelu, budou hovořit eh, různí kolegové, já je jen velmi stručně představím, oni si potom vezmou slovo jeden za druhým. Nejdříve tedy pan Johannes Nathan, Nathan Fine Art eh, a to je tedy Berlín a Zurich, arbitráž a kompenzace nárokovatelů a různé pojišťovací modely. Agnes tady není, všichni ji známe. Agnes Perestegy, ta by seděla zde po mé levici, ta by hovořila o kritériích pro registraci a definování toho termínu odcizené nebo uloupené. Leonard Weidinger, Rakouská komise pro výzkum provenience, jak regulovat profesi výzkumu provenience, profesorka Majke Hop, předsedkyně Arbeitskreis Forschung v Německu, vývoj, propojování a profesionalizace výzkumu provenience a v neposlední řadě paní Evelyn Kampfens, bývalá generální tajemnice eh, Nizozemského výboru pro navracení Eh, uměleckých statků ukradených za holokaustu a také výzkumnice Institutu Grotius v univerzitě v Leidenu bude hovořit o standardech due diligence. Takže děkuji a jako první má slovo doktor Johannes Natan. Já se omlouvám, pane profesore ale prosím, abyste hovořili pouze pět minut, abychom měli k dispozici také Q&A. Thank you for... Děkuji za pozvání, za možnost vás oslovit. Velice se to ocením. Slyšeli jsme celou řadu velmi zajímavých názorů a pohledů a podařilo se dosáhnout mnohého. Ovšem většina z předřečníků se shoduje, že roste počet otázek s tím, jak se objevují nové informace a nelze eh, všemu vyhovět stávajícím přístupem. Nedávný průzkum mezi veřejnými muzeji, muzeji jen v jedné eh, has yet to be researched. Many of them are not even inventoried. Moreover, the standards by v, jen v jedné uh, spolkové zemi to znamená Severní Porýní, ve Svázku v Německu, ukázal, že stále muzea drží eh, přes milion objektů, které musí být přeskoumány. A eh, to je velmi neuspokojivá situace. Takže eh, já jsem navrhl nový systém na konferenci v Londýně v roce 2017. Volal jsem po zavedení povinného registrace, povinné registrace kulturních statků, která by pak sloužila v případě Eh, legitimních vlastnických nároků. Já jsem to rozvedl v příspěvku k akademi- v akademickém časopise Art, Antiquity and Law. Je to možná srovnané s, srovnatelné s pojištěním v, v automobilu nebo zdravotním pojištěním. Samozřejmě by to bylo spojeno s příslušným poplatkem a týkalo by se to jakéhokoliv kulturního majetku, jehož hodnota přesahuje určitou, hodno, určitou částku. Vzhledem k tomu, že k drancování a rabování docházelo nejenom na území kontrolovaném Německem mezi lety 33 a 45, tak tento systém, který je zpravován Mezinárodním fondem, by, mě, fondem by měl pokrývat eh, celkově všechny ehm, zeměpisné geografické oblasti a všechny legitimní nároky. Ovšem, tento systém by platil pouze na zločiny, které byly spáchány před dostatečně dlouhou dobou, kdy už se snížil Ehm, pravděpodobnost na znovu získání tohoto objektu standardními postupy. Ta, ten poplatek, který by byl eh, vydán na základě eh, povinné registrace, by se stával z mezinárodního fixního příspěvku, který by byl možná desetinu procenta hodnoty a to by se potom ukládalo do Mezinárodního fondu kulturního majetku, a ten by pak um, spravoval tu centrální databázi, která tu by, byla zmíněna, výzkum, řešení sporných případů a samozřejmě také pro kompenzaci obětí a jejich následníků. Informace schromážděné v průběhu eh, zaregistrování by zahrnovala technické údaje, všechny známé informace o vlastnické historii, základní bibliografie a také fotografické informace. Jsou informace, které už jsou dnes často zadarmo přístupné na internetu nebo v různých katalozích nebo v katalozích výstav a, a, a z aukcí. A výsledné záznamy a registrační číslo by bylo pak drženo v databázi světového umění a bylo by zpravováno speciálně vyškolenými zaměstnanci, kteří by podporovali hloubkový výzkum ohledně původu. A fond by oslovoval stávající vlastníky v případě určitých pochybností týkajících se specifických objektů. Co je také důležité, také by mohl být určitým arbitrem v případě sporných případů podobně jako stávající komise, které rozhodují tyto případy v Rakousku, Francii, Německu, Nizozemsku a ve Spojeném království. Zvážil by eh, jednotlivé důkazy eh, v eh, strán v těchto případ, případech a pak by se to řešilo prostřednictvím kompenzace nebo restituce. V tom druhém zmiňovaném případě by ten stávající vlastník byl samozřejmě odpovídajícím způsobem kompenzován fondem. Tento navržený systém by ukončil stávající ehm, nejasnost a absenci pravidel a vytvořil by mezinárodní standard, který zajišťuje bezpečnost a fixní postupy. A ehm, ta zátěž registrace a ehm, placení velmi drobného, velmi zanedbatelného poplatku by byla vyvážena Eh, tou právní jistotou, tím klidem eh, člověka, který by vyplynul z toho, že eh, ví, že jeho vlastnictví není ničím, nikým spochybněno. Děkuji, pane Nathan. A nyní pan Leonard Weidinger. Prosím. Uh, can I have my slides, please? Prosím o slajdy. I think it's better to start. Uh. Tak já začnu. Teď se obraťme k výzkumu provenience, kterým se zabývám od roku 89. Je to eh, vědecká disciplína, eh, která se zabývá díly, které byly zabaveny anebo nuceně eh, prodány. Výzkum provenience a restituce jsou díky němu možné v Rakousku. Pro výzkum provenience k tomu přispívá ale pouze částečně. K tomu krátké vysvětlení. Spolková rakouská muzea nejsou odpovědná sama za výzkum provenience svých sbírek. Tento úkol má Komise pro výzkum provenience, kde působí badatelé, kteří jsou vysíláni do muzeí a koordinují tamní práci. Komise pro výzkum provenience byla zřízena v roce 1998, tedy 10 měsíců před schválením washingtonských principů a předtím, než příslušná legislativa vstoupila v platnost v Rakousku. Dnes výzkumníci provenience z této komise vydali už přes 360 doporučení ohledně 400 položek. Na základě těchto zkušeností jsou následující body podle mého názoru možné, aby bylo v budoucnu možné pokračovat v tomto výzkumu dále. Za prvé, úkol musí být přesně definován. Projekt výzkumu provenience může fungovat pouze na základě eh, opodstatněné analýzy, která musí být koncipovaná pro daný objekt, a to ve spolupráci s osobami odpovědnými za danou sbírku. Pro výzkum provenience musí existovat patřičná strukturální a finanční výbava, a to dlouhodobě dlouhodobě neznamená na dva nebo tři roky, ale na mnohem déle, pokud si to bude pracovní zátěž žádat. Musí se také dbát na osobní kontinuitu. Fundované vzdělání je tady zásadní, ale právě tak významné, významná je profesní zkušenost během kariéry. Aby se dal výzkum provenience rozumně provozovat, tak je nepostradatelné ehm, vybudovat důvěru dostač, ehm, příslušných institucí, což si žádá čas. Výsledky výzkumu musí být rozsáhle dokumentovány, což je zásadní pro další návaznou práci. Já už 15 let eh, působím v Muzeu užitého umění a některé mé případy se táhly mnohem let, několik let. A dobrá dokumentace je jediná garance, že výsledky budou smysluplně archivovány a že budou moci být použity. A v neposlední řadě výzkum provenience je dnes potřeba provozovat proaktivně aby byly časem inventarizovány všechny předměty, které změnily vlastníka mezi lety 33 až 45. Samozřejmě je potřeba reagovat na to, když nějaké muzeum eh, nějakému muzeu je podán restituční nárok, ale spíše bychom měli jednat z vlastního popudu a tam to by měly být pouze výjimečné případy. Jak vypadají jednotlivé prvky, jednotlivé, sta, jednotlivé fáze naší práce? a jaká, jaká je tam vymezená odpovědnost. Tak za prvé, výzkum provenience má na starost rešerše a výsledky těch rešerší schrneme do příslušného spisu. Za druhé, e, až je tento spis vyhotoven, musí projít vědeckou redakcí. Za třetí, Spis, který dokumentuje historické skutečnosti, musí být vyhodnocen eh, příslušným grémiem. Zda jde o nucený prodej nebo konfiskaci, eh, jak, jak lze zohlednit odškodnění, která proběhla po válce eh, a jak dále se zacházelo s uměleckým dílem. V Rakousku eh, takovéto eh, gremium spadá pod ministerstvo, sestává z pěti zástupců ministerstva a dvou expertů. A doporučení jsou potom veřejně dostupná online. Toto poradní gremium eh, může být obsazeno ale i pouze experty. V každopád, každopádně to rozhodnutí, o jaké dílo jde, nepřísluší muzeu. Za čtvrté je potřeba zjistit právoplatné dědice, což není úkolem gremia a výzkumu provenience, nicméně jde také o důležitý krok. A potom je potřeba usilovat o spravedlivé řešení spolu se současnými eh, právoplatnými dědici. Pomáháme tedy na základě vysledovatelnosti institucím učinit správná rozhodnutí a eh, poskytujeme tak jistotu při jejich práci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní dávám slovo profesorovi Majku Hopovi. Prosím. Dank. Sehr geehrte Frau Děkuji moc krát, vážený pane předsedo. Já bych chtěla moc krát poděkovat za pozvání na tuto schůzi, abych mohla hovořit jménem výzkumníků provenience. Výzkum provenience je bezprostřední a má potenciál navracet rodinám, kulturám a společnostem nejen objekty, ale i jejich minulost, a to přeshraničně. Pokud jde o mediální a politický zájem, často se ale zapomíná, že výzkum provenience je mladá disciplína, která se musí potýkat s krutostmi nedávných dějin, loupežemi, masakry, genocidou, holokaustem. A proto naše každ- na, na, v tomto kontextu se pohybujeme při každodenní práci. E, naši badatelé musí mít rozsáhlé znalosti mechanismu e, přemístování kulturních objektů, neoprávněného zabavování a e, zhodnocování, speněžování. Musíme mít znalosti značné odborné znalosti o historických, vojenských a kulturně politických událostech, schopnost posuzovat vývoje tržní ekonomiky eh, a také eh, zabývat se konzistorickými a restaurátorskými otázkami. Chybí nám nicméně zatím nějaké odborné zakotvení, metodika a z nějaká strategie kontinuity, zejména co se týče digitálních výzkumných infrastruktur a mezinárodních podpůrných programů. Rozměry konfiskací, přemysťování a loupeží zatím stále ještě nejsme schopni pojmout, protože v kontextu bezpráví se často stopy smazávají a i v poválečných společnostech byly záměrně zametány. Musíme tedy postupovat na mezinárodní úrovni. Pracovní kruh výzkumu provenience združuje přes 320 mezinárodních expertů z muzeí, knihoven, archivů, vysokých škol, eh, obchodníků z umění a zabývá se eh, předměty, které byly vyvlastněny eh, v rámci nacistických persekucí nebo v sovětské okupační zóně a v Německé demokratické republice a nebo v koloniálním kontextu. Tato profesionální síť kontaktů je celosvětově ojedinělá, ale stojíme neustále před novými svými výzvami. Naši členové eh, pracují převážně na základě jednotlivých projektů a v rámci nich zpracovávají stovky, někdy i tisíce eh, objektů ze sbírek. Jsme eh, nezávislý spolek a v roce 2019 jsme, jsme provedli průzkum veřejného mínění, který poukázal na značné strukturální nedostatky. Krátkodobé plánování projektů s časově omezenými smluvními vztahy jsou překážkou pro udržitelné a transparentní dokumentování výzkumu. Kromě toho tu také vyvstává otázka závislosti na financích z Německého centra pro ztrátu kulturních předmětů v Magdeburgu, což je omezení pro realizaci mezinárodních výzkumných projektů. Washingtonské principy z roku 1998 eh, vedly v evropských zemích sice k důležitým iniciativám, ale ty zatím nejsou příliš mezinárodně eh, uznávané. Eh, výzkumníci se používají jako politické vývěsní štíty v restituční silničním maratonu, přitom ale nemáme žádné právní zajištění a musíme se spoléhat na definice a směrnice z, ze spojeneckého okupačního práva, což je zátěž nejenom pro nás, ale i pro přeživší a jejich rodiny. Zároveň vyprodukujeme v projekt, v Evropě izolované eh, projekty, taková sila vědění, a to na základě nejednotných eh, obsahových, semantických a technologických standardů v závislosti na politice příslušného státu. Eh, očekávám tedy, že experti z našeho kruhu budou moci mluvit do vytváření budoucích standardů. Potřebujeme uznání naší výzkumné práce na mezinárodní úrovni, potřebujeme překonání překážek na, spočívajících v ochraně osobních údajů a archivních údajů potřebujeme celoevropskou dohodu na definici některých pojmů a směrnice. A potřebujeme právní zajištění naší práce, jednotnou terminologii, potřebujeme nadnárodní dokumentační standardy a centrální digitální výzkumnou infrastrukturu. A k tomu potřebujeme naléhavě více podpůrných programů, respektive sponsoringu na evropské úrovni pro eh, přes regionální výzkumné svazy, aby byly možné udržitelné modely výzkumu. Potřebujeme implementaci mezinárodních eh, výzkumných organizací, organizací, které by se zabývaly dokumentačními standardy, terminologií a strategií pro mezinárodní přenos informací potřebujeme efektivně a udržitelně pracovat na férových a spravedlivých řešeních. Jsme to, dlužíme to obětem nejkrutších válečných zločinů v dějinách. Děkuji. A nyní dostane slovo Emeline Kampfens. So as the last speaker, allow me to make a case for the establishment of... Vzhledem k tomu, že jsem poslední řečnice, dovolte mi, abych eh, tady apelovala na vytvoření eh, celoevropské agentury, pokud souhlasíme, že je to otázka spravedlnosti, tak veřejné orgány musí zajistit, že budou existovat jasné standardy a neutrální postupy. Eh, a padly samozřejmě výzku, teď argumenty na podporu toho výzkumu provenience, provedení a stanovení standardu due diligence. Abychom neměli ten, tu silovou situa- tu situaci izolovaných sil. Takže chceme posílit transparentnost a má otázka je, kdo bude stanovovat tyto standardy a jak to bude s, s, s těmi nároky. Já jsem přesvědčena, že jakákoliv opatření musí být doplněna systémem plnění a jakýchsi pokynů ohledně toho, co může a nemůže být děláno. Dnes existuje zmatení. A takže jak můžeme někoho pak obvinovat, že se neřídí pravidly, která neexistují? A pokud existují, tak se mohou interpretovat mnoha různými způsoby. Co vůbec znamená eh, ne- nezákonné drancování kořistění? Ehm, ty, ty věci, které byly získány třeba jen před pár lety, mohou být dnes poskvrněné. A takže tady máme určitý paradox, že může být eh, naprosto eh, legitimně vlastněné, eh, dokud nebudou zákony retroaktivně změněny, což se asi nestane. Takže musíme najít řešení, když je to komplexní. Pokud chceme spravedlivé, férové řešení na základě etických norem, potřebujeme nějaký systém clearingu a plnění ehm, a prosazování. Vzhledem k tomu, že ukřištěné eh, umění se pohybuje přes hranice, bylo by logické, aby Evropská unie vstoupila do hry. Není to jen otázka zcizeného majetku. Připomeňme si Eh, také ten případ, který je znám díky filmu The Woman in Gold, eh, kde se eh, řeší vlastně právní bitva Marie Altmanové, která se snaží získat majetek její židovské rodiny, získat, která se snažila získávat Klimtovy malby, které byly chráněny jako rakouské národní dědictví a po letech soudů byly tyto Klimtovy obrazy vráceny Altmanům poté co americký nejvyšší soud um, prohlásil, že má k tomu stá, soudní pravomoc. Um, I když eh, se k tomu, i když se to stalo v Rakousku. A eh, vzhledem k tomu, že je, to může být považováno za případ lidských práv. A od té doby se eh, roz, roste počet různých případů, které se dostaly do amerických soudů. Takže můžeme to řešit tady v Evropě, i když naše systémy jsou tak rozmanité. Pět evropských zemích zavedlo určitá nápravná opatření a e, i když samozřejmě je důležitá práce těchto mezinárodních výborů, tak jejich e, možnosti jsou omezená, budou se omezovat na konkrétní situace a sbírky. Vzhledem k tomu, že mají e, různ, že vzešly z různých kontextů, tak jejich precedenty jsou to rovněž omezené. Také protože ne, neukazují nějakou jednoznačnou interpretační linii. A proto je většina případů řešena pouze důvěrně. Ale pokud věříme, že je to otázka spravedlnosti, jak to můžeme ponechat bez jasných pokynů? Protože pracuji v, v tomto oboru již přes 20 let, tak myslím si, že musíme přistupovat k věci pra, pragmaticky. Každý případ je jiný a co se dá dělat, je, že můžeme vytvořit neutrální eh, fórum nebo grémium a v tomto smyslu by Evropská unie mohla financovat výzkum provenience, eh, řešit otázku centrální eh, registrace a tak dále. Nebo vést ten systém pojištění. Jeden z těchto úkolů by měl být vytvořit přístupný postup jednoduchý formát pro řešení sporů, kde by byly také zprostředkovatele, kteří by se vybírali z, z jakési skupiny expertů. Když se vracím do roku 2003, kdy váš parlament vyzval po vytvoření přeshraničního orgánu. V roce 2012 profesor, zesnulý profesor Norman Palmer rozvedl tuto myšlenku na Hákské mezinárodní konferenci. A Kromě toho jsem četla o tom v, něk- různých článcích. Ta myšlenka ta, takového přeshraničního řízení náro- eh, nárokovacího je jednoznačná a můžeme říci, že tyto případy se netýkají jen vlastnictví, ale také sjednocování rodin. Nebo mají aspekt kulturní identity. A právě proto je to otázka základních lidských práv a ochrany našeho kulturního dědictví, kde Evropská unie má určitý prostor a může jednat. Také by se tím otevřel prostor spravedlivým řešením, včetně kreativních a kooperativních řešení, nikoliv situace, eh, které jsou jeden na úkor druhého, které vyplývají z majetkového práva. Takže eh, washingtonské principy slíbily spravedlnost obětem, ale vzhledem k tomu, že je to veřejná záležitost, tak se to, ty, ty případy se budou stále více narůstat na nestátní, nevládní úrovni. Proto já navrhuji zvážení založení Evropské agentury. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Tak a teď prosím kolegy, poslance, kteří chtějí vystoupit, tak vás k tomu vyzývám a potom uvidíte, zda pan profesor Karduči odpoví sám nebo dá slovo ostatním panelistům. Eh, pan kolega Lebreton, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem vystupujícím Hodně jsme se toho naučili, slyšeli jsme hodně čísel, hodně údajů a bylo také předloženo hodně návrhů. A já bych se rád zeptala paní Kamfena, která navrhla Evropskou agenturu. Já chápu, že se musíme snažit být efektivnější v navracení ukradených děl, Myslím, že jich celkem 600 tisíc a velká většina zatím ještě navrácena nebyla. Ale potřebujeme na to opravdu Evropskou agenturu. To je vždycky takové řešení. My jako výbor Jury slyšíme spoustu expertů a oni nám často navrhují vytvoření Evropské agentury, aby se řešily nějaké konkrétní problémy. Toto je skutečně velmi konkrétní problém, který tady vzniká. Měli bychom skutečně kvůli tomu vytvářet Evropskou agenturu? Nestačil by mechanismus spolupráce mezi evropskými státy? Mě to trochu děsí. Toto zmnožení evropských agentur, které se zde navrhují. A druhá otázka pro pana Kardučiho, který doporučuje evropský návrh textu pro organizi, organizaci těchto navracení. Já si říkám, nezacházíte příliš daleko, protože některé státy už na tomto poli něco udělali. Vy navrhujete návrat i v okamžiku, kdy ten vlastník nabil dílo v dobré víře. To si myslím, že je velmi časté. Nebylo by dobré v tomto případě spíše očkodnit uh, eh, ne toho vlastníka, ale spíše tedy ten proces obrátit a očkodnit tu okradenou rodinu, protože to není snadné. Je tady skutečně konflikt mezi právy dvou osob, které jednaly v dobré víře. Samozřejmě ten, který reprezentuje tu okradenou rodinu, to je bez pochyby, ale na druhé straně je tady ten vlastník díla, který prostě nemůže za to, protože ta situace ji přesahuje, jak tady říkal jeden z vystupujících. A další problém. Vy navrhujete, aby to nebylo časově omezeno a mě to jako profesora práva trochu děsí, když se navrhuje žádné promlčení, žádná promlčecí lhůta, to má přece jen poskytnout jistou právní jistotu. A já si myslím, že musíme si dát velký pozor, když chceme časově neomezené ustanovení. Takže ten váš projekt je opravdu velmi tvrdý. Možná jsem vás špatně pochopil. Tam se. Um, do I start, or would you like to start? Mám začít já, nebo chcete začít vy? Um, yes, thank you for your question. Děkuji moc krát za otázku. Samozřejmě ta otázka zní, proč se to neděje už teď, proč se to um, neděje už od washingtonských principů, proč zatím nejsou ty jednotné standardy. Uh, já si myslím, že je to záležitost vnitřního trhu a naléhavosti a nyní v několika zemích se objevily podobné případy ze stejných sbírek, a ukázalo se, že stejné ztráty se řeší různými způsoby, což je v konečném důsledku nespravedlnost. A ukázalo to, že neexistují jasné standardy. A pokud jde o tu agenturu, tak já chápu, jak to myslíte. A myslím si, že momentálně Evropská unie by měla zavést standardy due diligence, zavést nové, no, nové obchodní legislativní opatření. Myslím si, že je to logické a mělo by to dopad na celý trh s uměním a zlepšilo by to transparentnost a mnoho usnesení, nejenom toto usnesení, požaduje due diligence v obchodu s uměním a transparentnost. Problém u těchto historických ztrát je, že pokud bychom to udělali, tak bychom v podstatě zakázali obchod s nezdokumentovanými uměleckými díly, s podezřelými uměleckými díly a na to je potřeba nějaký systém. Takže to je spousta práce pro vás a myslím si, že nejlépe se to bude řešit právě na evropské úrovni. Já přejdu do francouzštiny. Děkuji za tu otázku. Já tady nenavrhuji text, já jsem jenom předložil výboru Jury Evropského parlamentu text k úvaze, to se rozumí samo sebou. A začlenil jsem tam ustanovení, která už byla vyjednána na úrovni státu mimo parlament. Hovoříme o normativním nástroji, takže je normální, že to prochází přes členské státy. Já chápu vaše uvažování. Vy říkáte, že jste profesorem práva, já také učím, takže vám rozumím. Proč povinnost navracení? Proč bychom měli mít tuto povinnost navrácení ze strany vlastníka, i když vlastník nabil dílo v dobré víře? Eh, vy uvažujete možná na základě francouzského práva, kde se počítá s tou dobrou vůli, tak nějak je tam prezumpce dobré vůle, ale nesmíme zapomenout, že pokud se jedná o krádež nebo o něco horšího ve smyslu toho uloupení nebo násilí, ke kterému došlo, v průběhu druhé světové války, tak nesmíme zapomenout, že v občanském právu v případě krádeže je tam lhůta tří let na žádost o navrácení. Pokud vstoupíme opravdu do samotného jádra věci, zapomeneme na ty tradice přímého nebo tedy soukromého civilního práva, tak tam máme to právo na narovnání, to už bylo vypracováno v roce 1996 v rámci UNIDRUA a to řešení je právě to, které já navrhuji v tom svém eh, článku 3. Tam se říká, že majitel ukradeného kulturního statku jej musí navrátit a pokud nabyl toho statku v dobré víře, tak dostane kompenzaci. Pokud se nejednalo o nabití v dobré víře a on nese důkazní břemeno, o tom jsme před chvíli hovořili v rámci due diligence, tak žádnou kompenzaci nedostane. Druhá otázka, kterou zde kladete. Promlčecí lhůta. Ano, já si myslím, že všichni souhlasíme s tím, že pravidla na promlčení existují, aby se zajistila nám všem právní jistota. Na tím nikdo nemá žádné pochybnosti, ale nesmíme zapomínat, že toto je zcela mimořádný případ. Já tady nedělám žádnou propagandu, já se snažím být co nejneutrálnější, co nejtechničtější. Toto je velmi ojedinělý případ, jen taková Eh, malá závorka. Je třeba abychom měli jasnou definici toho loupení, toho looting v angličtině. Eh, pokud si evropské úřady přejí, tak to bude celoevropská definice. V každém případě je nutné, aby ta definice byla jednotná. Tam musí být řečeno, co do toho spadá a co z toho vylučujeme. A jsou zde dvě možnosti. Buď ta, kterou jsem zmínil před chvílí. To znamená, že u těchto statků nebude žádná promlčecí lhůta. Toto řešení přijalo 192 vlád členů UNESCO. Ti hlasovali a tak toto bylo přijato na půdě UNESCO. Umluva UNEDROA je méně extrémní, tam je přece jen ta promlčecí lhůta tři roky, ale ne od toho okamžiku, kdy byl statek ukraden, ale od okamžiku, kdy byla zjištěna identita současného majitele. A druhá podmínka od chvíle, kdy jsme zjistili identitu současného vlastníka. Takže od této chvíle teprve začíná běžet ta promlčecí lhuta. Já jsem na to před chvíli neměl čas, ale mohu říci, teď mám spoustu času, že v systému Unidroa je maximum pět let. Já vím, ale máme ještě minutku a chce ještě vystoupit eh, Já bych chtěl odpovědět na tu otázku, zda potřebujeme Evropskou agenturu. Existuje Europol, existuje Evropská vesmírná agentura a může mohla, mohla by další agentura nějak uškodit? Já si myslím, že ne, tak proč se o to nepokusit, eh, aby se něco dělo? Eh, je mi celkem jedno, na jakých principech nebo základech by byla vystavěna, ale jde tady o znovu projednání zásadních otázek. A jestli prostředkem je vytvořit agenturu, tak proč ne? Ještě jsme to neskusili. Jde tady o soustředěné, organizované úsilí a je mi celkem jedno, pod jakou nálepkou by probíhalo. Possiamo concludere? Můžeme to uzavřít, takže Máme už jen minutu na to, abychom mohli říct, že jsme si vyslechli velmi důležité argumenty, získali jsme cený základ pro další práci výboru. Já osobně tady nebudu vystupovat neutrálně, já musím říci, že jsem pro vytvoření agentury ad hoc. To, že jich je tady už příliš, je jistě závažné, ale to neznamená, že bychom neměli vytvořit další, která by byla ideální pro dosažení našich cílů. A pokud jde o to promlčení, jistě, právně jistota, ale to promlčení je časově omezeno pokud by fungovala ta agentura jako koordinační orgán, pokud by fungovala ta legislativa, pokud by fungovala databáze a důvěra mezi institucemi tak, aby když se určí ten původ, kdyby to všechno probíhalo rychle a bylo to efektivně, tak bychom vůbec nemuseli hovořit o promlčecí lhůtě, protože to by fungovalo velmi rychle, nebo alespoň tedy v rozumném čase. Děkuji a přeji vám všem hezký zbytek dne. Thank you very much indeed for your... Děkuji, děkuji za to, že jste... Prosím. Ještě bych ráda poděkovala všem a ještě panu Pavlovi Svobodovi, který zahájil tuto práci a který nás všechny svolal na tomto zasedání. Myslím si, že to bylo velmi zajímavé pro všechny poslance. Máme ještě press point eh, mimo místnost, takže vás prosím, abyste tam zašli, zastavili se tam především eh, tedy moderátoři jednotlivých panelů. Takže pokud máte nějaké otázky, můžete nám pomoci na ně odpovědět. Nemyslím si, že tam budou stovky novinářů, třeba jen jeden nebo dva, ale bylo by dobré, kdybyste přišli a potom bude oběd po tomto zasedání. Já se jen podívám, kde to je, doufám, že to máte ve svém programu. Je to výdelně poslanců, omlouvám se. Doufám, že se tam za chvíli všichni uvidíme a ještě jednou vám děkuji za váš čas a výbor Jury. Jistě zváží všechny věci, které jste tady řekli a uvidíme, jak se na to můžeme co nejkonstruktivněji zaměřit v novém parlamentu. Děkuji.